Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Čas je pro tento výbor velice cenou komoditou a proto se pustíme do práce. Zahajuji druhé zasedání výboru EMIS a první zasedání, kde se uskuteční skutečné slyšení. Doufám tedy, že jste v dobré formě. Pokud jde o pořad jednání, tak ten byl přijat beze změn. Máme k dispozici tlumočení v 18 jazycích, mezi které patří rovněž danština. Toto zasedání je přenášeno po internetu a dokumenty byly poskytnuty pouze v elektronické podobě. Dovolte, abych učinila následující oznámení. Příští zasedání se uskuteční 28. dubna a v tento den eh, se dostaví následující pozvaní hosté. Bude to pan Dirk Bostels, zastupující Združení pro řízení emisí pomocí katalyzátorů a pan Udo Lambrecht z Ústavu pro výzkum energie a životního prostředí. Vypracovali jsme písemný dotazník, který bude zaslán národním úřadům v členských státech, což jsou příslušná ministerstva a homologační úřady. Uvidíme, co bude možné. Každopádně jsme požádali, aby poslali své odpovědi zpět do 15. června. Bude to hodně práce během letní přestávky. Také jsme si vyžadali dokumenty od Evropské komise a záznamy jednání různých odborných skupin. Také chceme k dispozici korespondenci mezi komisí a združeními výrobců automobilů. Tolik naše požadavky. Doufáme, že dostaneme dokumenty včas. Eh, bude eh, zveřejněna vyhrazená e-mailová adresa na naší webové stránce, tedy na webové stránce výboru EMIS, eh, z důvodu zahájení veřejné výzvy k předkládání důkazů. Pokud nejsou žádné komentáře, tak dovolte, abych se přesunula k druhému bodu našeho jednání a zahájila skutečné, první skutečné slyšení, které se uskuteční dnes odpoledne. Dovolte, abych srdečně přivítala paní Delila Al-Kudari, ředitelku eh, společného výzkumného střediska a pana Aloisa Krasenbrinka, vedoucího jednotky pro trvale udržitelnou dopravu. Vítám vás oba. První slyšení bude trvat hodinu a 40 minut. Tolik eh, je plán. Ráda bych také připomněla Eh, kolegyním a kolegům, že jste e-mailem dostali odpovědi na předběžný soubor písemných dotazů. Doufám, že jste všichni měli čas si je pročíst a eh, vzít v úvahu. proč tedy není nezbytné tyto otázky eh, klást opětovně? Nyní dovolte, abych předala slovo paní Alku Dairy, aby nás seznámila se svým dokumentem. Prosím, omezte se na 10 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji, um, pokusím se toho držet. Dobré odpoledne, paní předsedkyně, místo předsedové, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste mě pozvali do tohoto výboru a dali mi příležitost vysvětlit roli a práci našeho centra JRC, pokud jde o legislativu Evropské unie. My jsme se snažili snižovat rozdíly eh, v naměřených emisích mezi laboratorními testy a testy v reálném provozu. Eh, při eh, přípravě změn regulace. Já bych vám ráda k tomu řekl několik podrobností, eh, jak jsme tady komunikovali s příslušnými generálními řediteli, tvými a zúčastněnými stranami. Byly tady samozřejmě různé technické výzvy v postupu RDE a homologačních testech a závěrem eh, řeknu něco o roli našeho centra, pokud jde o eh, nový homologační rámec. Jaká je tedy jo, role eh, JRC v současné legislativě? Eh, my jsme eh, tedy spolupracovali s útvary komise, snažili jsme se poskytovat nezávislé poradenství. Eh, emise z vozidel je jednou z mnoha oblastí, kde poskytujeme vědecké podklady. Je ovšem velice důležité, jak vypadá naše role. Utváří ji mandát, který nám uděluje Evropská komise, někdy tedy je to i mimo komisi. A um, Naším úkolem bylo vytvářet spíše metodologii testů a zkoumat nové způsoby, eh, jak testovat vozidla a zvyšovat jejich efektivitu. Eh, my jsme tady získávali různé eh, poznatky během měření, a potom jsme poskytovali vědecké podklady příslušným útvarům komise, eh, které eh, zadali úkol eh, našemu centru DG Grow, DG Enter dříve, DG Klima a DG Env tím jsme měli napomáhat tvorbě nových směrnic Evropské unie nařízením a tedy eh, se to týkalo zejména norem Euro 5 a 6. Dále to sloužilo k cílům pro spotřebu paliv a pro technologie měření emisí CO2. A tady jsme se snažili co nejvíce spolupracovat i s dalšími organizacemi. Informace jsme poskytovali příslušným orgánům, sdíleli jsme to s zúčastněnými stranami. Účel eh, testů RDE, eh, celý ten postup začal v roce 2011 a Důležitou otázkou bylo, jak reprezentativní eh, jsou homologační testy eh, v laboratořích eh, ve srovnání s tím, jaké jsou emise za reálného provozu do jaké míry tedy eh, testy v laboratořích mohou eh, poskytovat dostatečnou kontrolu nad tím, jaké emise vznikají v reálném provozu a pokud je tam rozdíl, tak jakým způsobem je možné ten rozdíl snížit. A tady ovšem bylo potřeba velmi investovat do výzkumu v oblasti měření emisí, zejména se to týkalo eh, vývoje, kalibrace a využívání přenosných měřicích systémů emisí, které jsou známy pod označením PEMS. A my jsme se tím vlastně zabývali již dříve, před rokem eh, 2011 testy eh, PEMS jsme zahájili vlastně již v roce 2004, ovšem tehdy jsme se nezabývali lehkými užitnými vozidly, ale spíše jsme se zaměřovali eh, na eh, těžká nákladní vozidla, jako jsou například kamiony nebo autobusy a bylo nám zadáno, že je potřeba vytvořit eh, určitý postup pro eh, regulaci a vytvořit metodologii a eh, software, díky kterému by bylo možné ověřovat konformitu těchto těžkých nákladních vozidel. A tato metodologie a software byly později eh, schváleny a eh, nyní je to eh, součástí legislativního procesu pro odvětví těžkých nákladních vozidel. V té době PEMS byl poměrně novým zařízením a v té době to v podstatě zařízení, to vybavení bylo poměrně těžkopádné a to nevadilo v případě eh, třeba kamionů eh, nebo autobusů, ale nebylo to vhodné eh, pro lehká užitná vozidla. Ale v roce 2007 jsme se začali snažit o využívání těchto přenosných zařízení také na lehčí užitná eh, vozidla. Ovšem byl tady rozdíl mezi laboratorními testy a testy za reálného eh, provozu a my jsme se snažili to eh, řešit. Vybrali jsme si tady určitý počet vozidel náhodně a to byla zejména tady dýzlová vozidla a byly tam různé emisní standardy 3, 4 a Pět Vozidla jsme vybrali na základě jejich velikosti, technologie motoru a na základě různých eh, euro eh, úrovní. a eh, Tady vlastně jsme zjistili, že emise dusíku testovaných vozidel dýzlových 4 až 7 krát překračovaly limity Eh, pokud to bylo testováno v reálném provozu. Eh, tyto výsledky jsme sdělili příslušným eh, útvarům komise, které se zabývaly tvorbou politik a také jsme tady měli workshop s členskými státy, s účastněnými stranami kde jsme se podělili o tyto výsledky a diskutovali o dopadech těchto výsledků na politiku eh, emisí v Evropské unie. A snažili jsme se vlastně na základě toho také eh, vytvářet nové postupy. V roce 2011 jsme toto zveřejnili jakožto vědeckou a technickou zprávu a vlastně jsme to zveřejnili také eh, v, v rámci vědeckého časopisu a vědecká obec to v podstatě akceptovala. Na počátku roku 2011 emise reálného provozu Eh, se začali zaměřovat právě eh, také na lehká eh, vozidla. Byla vytvořena příslušná pracovní skupina, kde byli zástupci členských států, průmysl, experti nevládních organizací a, a také experti komise z DG Enter Enf a JRC. E Mimo metodu PEMS jsou také používány další metody. Je to například používání multicyklického eh, testu, podobného testu, který používají kolegové v Americe. Eh, je tam však nadále možnost používat oplodovací řízení. Pak eh, se také používají namátkové testovací cykly v laboratoři a modelování emisí. A ovšem nebyli jsme schopni to technicky zvládnout. Proto, abychom umožnili um, správnou volbu regulace. Pokud jde o multicyklický test a PEMS, tak jsme si vyžádali následující studii, tak komise vyžádala od nás následující studii. A smyslem bylo eh, zkoumat technickou možnost různých metod pro získání přesnějších a realističnějších informací emisí, o emisích z lehkých vozidel. Ukázalo se, že se dají tyto metody použít také pro osobní auta. Samozřejmě je potřeba řešit spoustu technických věcí. V roce 2013 je RC prezentovalo výsledky své práce pracovní skupině RDE LDV a, us, a uveřejnilo druhou zprávu, která se zaměřila na vlastnosti různých postupů. Na základě vědeckých důkazů a diskusí ve, ve skupině RDE LDV se skupina rozhodla eh, nadále preferovat metodu PEMS. Eh, v dalších letech jsme také vypracovali metodu vyhodnocování údajů. V současné době využíváme tuto metodu pro vypočet eh, testovacích hodnot RDE. Eh, musím zdůraznit, že vývoj této metody pro vyhodnocování údajů a její přijetí je naprosto nezbytné pro to, zda je, jsou dodržovány emisní limity. Co Eh, takto, eh, jak to bude vypadat s podporou ze strany JRC ohledně nového homologačního rámce? Eh, je zapotřebí zajistit nezávislost národních homologačních úřadů a přijmout nová opatření k zajištění schody nových vozidel se stávající legislativou. Sem budou potřebovat mechanizmy tzv. peer review eh, s ohledem na technické služby. Pokud tento návrh bude schválen, JRC eh, bude poskytovat službu, eh, která bude určená pro dozor nad trhem a nad příslušnými testy. Veškeré testy a inspekce vozidel a jejich komponentů budou realizovány adekvátním způsobem. Nyní k tématu odpojovacích zařízení. Tak mám ještě minutku. Výborně. Dovolte, abych stručně eh, prošla téma odpojovacích zařízení. Eh, v příslušné legislativě se zakazuje používání odpojovacích zařízení. Nicméně nejsme si vědomi toho, že jestli, eh, jestli některá z těch vozidel, která byla používána v období 2007 až 10, a kde vlastně byly určeny e, výrazné rozdíly mezi úrovněmi e, NOXů, mezi laboratorními testy a podmínkami po skutečný provoz. E, zda se tedy tehdy tato odpovědací zařízení používala či nikoli. Dovolte, paní předsedkyně, dámy a pánové, abych vás ujistila, že JRC bude nadále v čele mm, veškerých snah eh, Evropské unie v oblasti snižování emisí a eh, bude se eh, snažit o spolupráci s parlamentem a zajistit maximální transparentnost veškeré práce. Tolik z mé strany. Děkuji. Kolegyně, kolegové, nyní máme ještě hodinu a půl a k dispozici budou dvě kola dotazů. Dotazy budou vždycky po pěti minutách. Eh, na jednu otázku je vyrazena jedna minuta a dotazující um, poslanci budou moci samozřejmě přerušit eh, našeho hosta, a, no, ale nesmí celkově uh, překročit pětiminutový uh, vyhrazený čas. Na dodatečné otázky budou tři minuty. Nyní dávám slovo jako první panu Gerber. Děkuji pěkně, paní předsedkyně je dobré, že jsme se konečně dostali k oficiálním slyšení a já bych eh, udělal, eh, rád bych poděkoval eh, paní ředitelce, paní Alkudere za její přítomnost. Dovolte dvě zásadní otázky. První je tato. Jak ve zprávách z roku 2011, tak 2013 JRC zjistilo ohromné rozdíly mezi výsledky testů v laboratoři a výsledku měření v reálném provozu písemné otáz, odpovědi 3a e, zdůrazňujete, že nejsou žádné indikátory toho, že se používala toto odpovědací zařízení v tomto období. Ne, ne, JRC e neprovedlo žádný konkrétní výzkum. To je zdůrazněno v této zprávě. A já se ptám, proč jste se tomu nevěnovali. Byli jste přeci v procesu rozvíjení, vyvíjení nových testů a věděli jste, jaké nedostatky mají ty staré testy. Takže otázka zní tato, proč jste to neučili, proč jste to nezjišťovali a uh, uh, ptal, žádalo JRC někdy Evropskou komisi o to, aby se, to, roz, aby se ten rozsah působnosti rozšířil také na uh, e, odpovědací zařízení. Druhá otázka, je to vlastně ten časový rozdíl mezi zahájením prací RDE, LDV 21. Eh, ledna 2011, kde se tehdy eh, akcentovaly doplňkující testovací postupy. A o dva roky později, když se konečně eh, vybrala jedna z alternativ, tak nevím, proč vám trvalo čtyři roky, než jste se rozhodli pro výběr jedné z těchto alternativ. Děkuji pěkně. Let me ask you your first... Eh, eh, odpovím na tady první otázku. Velké rozdíly mezi testy v laboratořích a eh, emisích v reálném provozu. Ty rozdíly ty jsou spojeny s rozdíly v podmínkách reálného provozu a proto komise požádala, aby ERC Eh, prováděl svůj výzkum v této oblasti, protože je známo, že laboratorní testy eh, neodpovídají podmínkám v reálném provozu. Eh, může to být kvůli typu eh, silniční cesty, mohou to být třeba podmínky počasí, které ovlivňují potom tu reálnou eh, dopravu a emise v reálném provozu také odráží vlastně nepřiměřenost těch laboratorních testů které eh, neodráží eh, skutečné podmínky na silnicích. Takže tady v podstatě eh, nešlo toliko benzínová vozidla, ale spíše o vozidla dýzlová, tam ten rozdíl byl větší. A proto legislativní, legislativa v roce 2007-6 lomeno 15 vydala mandát komise, aby se vylepšovaly testovací postupy, tak aby se odstranil ten rozdíl mezi laboratorními testy a testy v reálném provozu. A v té době tedy bylo jasné, že mohou existovat tyto rozdíly a proto jsme se měli zamyslet nad tím, jak by bylo možné vylepšit existující laboratorní testy e, tím, že se e, zamyslím, Eh, tím, že jsme vlastně sledovali ty úspěchy, které jsme měli eh, v jiném odvětví a snažili jsme se to vlastně přenést na eh, tyto vozidla, lehká užitková vozidla a snažili jsme se tady z toho vytěžit znalosti k tomu, abychom snížili ten rozdíl mezi laboratorními testy a testy v reálném provozu. Um, potom tady ta Další otázka. Od 90. let bylo eh, zřejmé, že eh, je tady možnost mít ta odpojovací zařízení u lehkých užitkových vozidel a proto tady existovala legislativa, která obsahuje článek 615 2007, eh, kde se toto řeší. A, ale abychom odhalili tato odpojovací zařízení, tak bylo potřeba eh, navrhnout testovací postup úplně jiným způsobem takovým způsobem, eh, aby se vlastně eh, to nedělo tím homologačním postupem, který jsme tam měli do té doby. Šlo o to, jak vylepšit to testování na, v reálném provozu, tak aby se z toho potom vyvodily i poznatky pro laboratorní testy. Jak jsem již uvedla, nebyly e, žádné podklady v té době, které by vedly k tomu, že je potřeba e, srovnávat ty testy tak, e, aby se odhalovala taková odpojovací zařízení. Záměrem bylo vylepšit, nebo tedy vyplnit ten mandát komise, to znamená vylepšit prevenci a vylepšit kontrolu a snižovat emise eh, všech typů vozidel. Eh, mohu do toho zasáhnout, paní předsedkyně, já tomu naprosto rozumím, ale my jsme viděli, že rozdíl mezi laboratorními testy a reálnými emisemi rostou a mě by zajímalo, jestli eh, eh, jste se v JRC nezamýšleli nad tím, proč se tak děje. Vy jste řekla, eh, že využívání těch podvodních, podvodných zařízení, že to nebylo nic nového, protože ty už se používali v 90. letech. Napadlo vás někdy, že byste rozšířili působnost? Eh, tedy buď z vlastního podnětu nebo na podnět Evropské komise, nebo mohli jste se zeptat Evropské komise na tyto věci. Eh, položili jste si někdy eh, tuto otázku? My jsme neměli mandát Eh, abychom něco takového udělali. Vy jste nikdy nepožádali o tento mandát? Ne, protože my jsme nikdy neměli podezření, že ten rozdíl, který jsme zaznamenali, je způsoben eh, právě těmi odpojovacími zařízeními. My bychom opravdu eh, jednali jaksi naslepo. My jsme tady testovali tedy ta zařízení PEMS, a snažili jsme se tedy doplnit ty laboratorní testy. Muchas gracias, señora Alcudray, por venir hoy aquí. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také všem, kteří sem přišli dnes, aby nám pomohli celou zážitost objasnit. Vrátím se k tomu, o čem hovořil kolega Gerbrandy. Vy jste nalezli jste známky indicie, nebylo to pouhé podezření, měli jste určité důkazy takovýchto odpojovacích zařízení. Téma otázka. Nalezli jste takové důkazy toho, že ta odpojovací zařízení tam byla a pokud ano, což jste pak tedy učinili? A ještě otázka, která se týká rozdílů mezi výsled, výsledky testů a skutečnými výsledky za reálného provozu. Jak jste vůbec přišli na to zkoumat tyto rozdíly a za jakého komisaře, za jaké komise konkrétně to tehdy bylo, kdy vešlo ve známost, že tento rozdíl, tyto rozdíly v laboratorních testech a v provozu na silnicích existují, protože nám zde na výboru je to známo již delší dobu. Uh, Jak už jsem vysvětlila dříve, tak uh, proč jsme provedli ty dvě studie? To mělo dva důvody. Jedním z nich, uh, opakuji, bylo posoudit technickou možnost měřit emise v reálném prostoru, provozu. A druhým důvodem pro tu zprávu z roku 2013 bylo zkoumat dvě metodologie, které byly navrženy jakožto kandidátní, kandidáti pro měření a to byl PEMS a poté test náhodného cyklu. Oba, obě metody tady měly měřit emise v reálném provozu. A opakuji ještě jednou. Pokud se podíváte na výsledky těchto dvou zpráv, pokud se podíváte na to manažerské shrnutí, a závěry, tak je jist, jasné, že v žádném případě jsme eh, nenaznačili, že máme podezření z používání podporovacích zařízení. To se týká obou zpráv. My jsme se snažili vysvětlit, eh, proč vlastně existují ty rozdíly, proč mohou existovat. A vždycky jsme se na to dívali z pohledu eh, zvyšování robustnosti těch terénních testů a také jsme chtěli zjistit, jaké jsou omezení laboratorních testů. Takže jsme chtěli zlepšit testovací postupy proto, abychom mohli e, zlepšit prevenci používání jakýchkoliv odpovědacích zařízení. V v žádném případě jsme neuváděli v těchto zprávách, že máme podezření na to, že tyto výsledky jsou způsobeny používáním odpovědacích zařízení, respektive, že ty rozdíly ve výsledcích jsou způsobeny těmito zařízeními. Můžete říct, kdy a kdo eh, vlastně eh, zadal ty studie, bylo to DG Enterprise, a to už v období mezi lety 2004 a 2007. Výsledky jsme vždycky projednávali s příslušnými útvary komise. Nebylo to pouze DG, eh, bývalé DG Enterprise, ale také DG Environment. Nejenom to, oni také financovali naše práce, takže mě to skutečně zájem na to, abychom, aby sledovali to, co děláme. Předtím jsme byli v trvalém kontaktu, protože oni vlastně e, spolu vytvářeli tento rozvojový program. E, nemohu uvést žádné konkrétní datum, e, jednalo se o takový trvalý kontakt. Nemohu zde uvést žádné konkrétní datum, abych odpověděl na vaši otázku. Nyní se dostáváme k zástupcům politických skupin. Jako první pan Karinč, prosím. Děkuji pěkně. Jedno slovo, páni. To, co říkáte, to, co jsem četl, tak musím říct, v roce 2004 jste se začali eh, věnovat eh, terénním testům. V roce 2007 jste si uvědomili, že eh, noxy v dýzlových motorech Eh, jsou čtyři až sedmkrát vyšší, ne 47krát vyšší, správně jsem tomu rozuměl, 4 až 7krát vyšší. Máme tady politiku ochrany životního prostředí, klimatu, chceme snižovat CO2. Je tady také snaha zlepšovat výkony, respektive emise e, dieselových motorů a vy tady říkáte, že jste zjistili, že ty emise najednou se úplně utrly za řetězu, ale trvalo vám tolik let, než eh, komise vůbec začala něco podnikat. Bylo to v roce 2012 eh, na základě zprávy z roku 2011. Tam se, když politici říkají, eh, nechte to pod pokličkou, když říkají výrobci, nikomu to neříkejte, když komise říká, nevypouštíte tyto informace, je tomu tak, A nebo se jedná o to, že ten náš systém je stále neúčinný, že tady máme konkrétní vědecké důkazy a přesto nám trvá pět let, než eh, se s tím začne něco dělat, protože vy jste se nechtěli dopustit žádné chyty, chyby, protože se uh, zdá, eh, že říkáte toto, neřekneme radši něco, dokud se nebudeme skutečně jistí a trvalo to leta. Takže politici či průmysl říká, bylo to tak, že tady politici či výrobci řekli, nevypouštěte ty informace, anebo je to prostě tak, že ten systém je pomalý a neúčinný. No, Pochopte, prosím, že to, co jsme dělali a to, k čemu jsme se dopracovali, bude uh, velmi, ten nejpokročilejší test ve světovém měřítku. Uh, a musíte také uznat, že když jsme začali se zabývat PEMS pro e, sektor těžkých nákladních vozidel, e, tak e, jsme začínali s velmi těžkopádným vybavením, skoro 100 kilogramů a Trvalo to 7 až 8 let výzkumu, než jsme se k tomu dopracovali a potom kvůli posílenému mandátu komise, pokud jde o návaznou legislativu, v roce 2007 2015 kdy komise eh, zvýšila eh, možnosti eh, pro další posílení testů, jsme se začali zabývat tím, jak vylepšit to testování. Co jsme tady udělali? Vycházeli jsme z toho, co jsme do té doby věděli, byl to úspěch a my jsme se to potom snažili ještě přizpůsobit tak, aby to bylo vhodnější pro lehká užitková vozidla a museli jsme tam zohlednit různé faktory. Když se tedy podíváte na tu situaci, tak ta doba, kterou trvalo přizpůsobit e, PEMS e, pro těžká nákladní vozidla na lehká užitková vozidla, tak to bylo 4,5 let, když zohledním také zasedání e, komise a nejenom komise v technickém výboru pro motorová vozidla také pracovní skupinu RDE, eh, eh, LDV a další roky byly na výzkum, na přizpůsobení zařízení PEMS a snažili jsme se tedy také vybrat metodu eh, pro analýzu těch naměřených výsledků. Byly to čtyři metody, my jsme je museli eliminovat a potom jsme to museli zkrátka otestovat a to zkrátka trvá určitou dobu. Pokud tomu dobře rozumím, tak to není eh, průmysl, který by vás naváděl k tomu, abyste to nezveřejňovali, eh, ale eh, vy tvrdíte, že to zkrátka trvá dlouho, aby to bylo kvalitní. A my jako politici jsme byli tedy příliš ukvapení, kdy jsme se snažili tyto věci zjistit a nenaslouchali jsme vědecké obci v tom, že to trvá dost dlouho pokud jde o emise dusíku. Eh, máte pocit, že my jsme vám vlastně nedali dostatek podnětu, abyste to udělali včas? Ehm, vy říkáte, že bychom vlastně měli být rychlejší eh, a my jsme tedy za méně než pět let eh, udělali tento pokrok a teď máme mnohem hlubší zkušenosti, pokud jde o testování emisí takže už to vlastně nebude trvat tak dlouho, protože už máme ty zkušenosti z minulosti. Takže my jsme si ty zkušenosti vytvořili a teď z nich můžeme vycházet. Uh, Pan Danc, děkuji pane, před, paní předsedkyně. Rád bych také poděkoval paní Alkudery za předložení písemných odpovědí. Myslím si, že eh, v nich najdeme hlubší analýzu a lepší vysvětlení. Zajímá mě jedna věc, zjištění těch odpadovacích zařízení a neschopnost vlastně dobrat se závěru, že v testovacích vozidlech byla tato odpadovací zařízení používána. Musíme tady rozlišovat mezi těžkými, a lehký, těžkými nákladními vozidly a lehkými užitkovými vozidly. Já si myslím, že vaše deduktivní uvažování a odborné posuzování vycházelo z historických analýz, Jinými slovy, co se stalo vzhledem k tomu nařízení z roku 2007, až v roce 1988 ve Spojených státech mm, potrestali výrobce vozidel za používání odpovědacích zařízení. A vy jste samozřejmě na základě e, toho, že jste zjistili rozdíly mezi těmi měřeními v laboratoři a v terénu, e, začali používat PEMS také pro lehká žitlová vozidla. Je mi jasné, že vždycky eh, eh, trvá dlouho, než se eh, upraví příslušná technologie, ale proč jste tomu nepřistoupili dříve? Oops. My jsme skutečně využili využívání uh, spamsem v tom v sektoru lehkých užitkových vozidel. vozidel. Možná bych požádal svého kolegu Alejse, aby vysvětlil, jak vlastně došlo k přechodu používání metody PEMS od těch těžkých nákladních vozidel k lehkým užitkovým vozidlům. Aby to vysvětlil odborně. Prosím, eh, velice stručně, bude ještě následující otázka, následná otázka. Takže především eh, musím říct, že pokud jde o těžká nákladní vozidla, tak tam šlo o zjišťování eh, schody s technickými předpisy nešlo o zjišťování odpojovacích zařízení. To bylo stále něco jiného. My jsme používali stejné zařízení a podobnou metodiku, abychom to použili také u osobních vozidel. Samozřejmě Eh, jsme nejprve chtěli eh, zjistit, eh, kde ve městech dochází k největšímu nárůstu emisí. Po prvním kole testování jsme si uvědomili, že tady existuje problém s kyslíky dusíku, problémy, které se neobjeví u jiných znečišťujících látek a ani u benzínových motorů, kde jsou tedy jiné znečišťující látky. Projednali jsme to s kolegy z Digi Environment a Digi Enterprise a tu, tím jsme se vlastně odpíchli k vývoji té nové metodologie. Děkuji pěkně. Takže nyní je stále jasné, že zkušenosti s eh, testování těžkých nákladních vozidel vám napomohlo při zjišťování těch emisí u, eh, u těch lehkých eh, užitkových vozidel. Proč jste nevydedukovali, že vlastně i v těch lehkých vozidel, u lehkých vozidel se mohou používat stejná zařízení, která byla zjištěna u Eh, nákladních vozidel ve Spojených státech v roce 88. Jinými slovy, zabývá se někdy vůbec někdo tím tématem odpovědací zařízení v rámci vašeho výzkumného ústavu? Um, ne. Ne. Tato otázka byla vznesena na konci 90. let, to je pravda, ale byla tady velmi věrohodná vysvětlení v souvislosti s těmi typy testů, které byly eh, provedeny při testování emisí vozidel a tady pro ty rozdíly a je jasné, zřejmě známe, že tady se zachycuje pouze toto u určitých typů eh, emisí v reálném provozu. A fakt, že testy, které jsme prováděli eh, na zařízeních PEMS, eh, byly zaměřeny na to, abychom je vylepšili a posílili, pouze potvrdili, že nestačí, když tyto eh, testy děláme pouze virtuálně a že je potřeba to posílit i o další eh, reálný rozměr. Ano, ale to stále není odpověď na tu otázku v USA v 90. letech byly uvaleny pokuty. Nenapadlo vás potom, že obdobné by to mělo být i v Evropské unii a tady je opravdu velká časová prodleva eh, k tomu, abyste eh, z toho vyvodili tyto závěry. Ovšem ta legislativa, kterou jsme v té době měli, byla jiná. Komise tady neměla žádný mandát pro prosazování. To bylo na úrovni členských států. Členské státy měly technické eh, úřady, orgány a mají, měli mandát aby eh, sledovali konformitu a soulad a bylo na členských státech, eh, aby uvalovali pokuty. A z toho důvodu komise od roku 2007 a také v současnosti eh, s rámcem pro homologaci tedy nyní, nyní ta role byla velmi posílena v tom novém rámci, takže eh, teď eh, můžeme zabránit tomu, aby se nic takového v budoucnosti nestalo, ale do té doby to možné nebylo. My jsme tehdy neměli dostatek eh, důkazů na trhu Evropské unie. Pan Henkel? Rád bych hovořil německy, takže prosím, Nejdříve chci říct, že děkuji mnohokrát, že jste se dostavili zde mezi nás a odpovídáte na naše otázky. Měli bychom vždy odlišovat, rozlišovat otázky, které se týkají rozdílů mezi skutečnými emisemi a emisemi v průběhu testů a mezi takovými otázkami, které se týkají těch podvodů. A já bych se tady chtěla vrátit k tomu podvodnému softwaru. Právě se tady připomínalo, že americké orgány již v roce 1998 zjistili, že mnoho amerických producentů používá takovýto software, dokázali jim to a e, uvalili na ně vysoké sankce. A Já stále ještě nechápu jednu věc. To přeci musela být určitá bomba tehdy, která tehdy vybuchla, bych to takto řekl. A přeci tehdy musel Volkswagen a další pochopit, že něco takového není vhodné dělat. Ta zpráva o těch sankcích eh, v USA, to přeci není možné, že si toho nevšimli a že jste si toho nevšimli vy, váš úřad. A proto se ptám, Nikdy jste interně o tom nehovořili? Nikdy jste si nad tím nelámali hlavu? Dovolte, abych vám připomněla, že naší úlohou je poskytovat eh, podporu ve vědecké oblasti a my svůj výzkum provádíme na základě mandátu. Jinými slovy, Připomínám ještě jednou, že v době, kdy eh, komise vlastně neměla žádnou takovou tu vynocovací úlohu. A svůj výzkum vždycky prováděla z hlediska prevence, nikoliv eh, na základě dedukcí, že existují možná jiná vysvětlení eh, pro to, proč existují rozdíly ve výsledcích laboratorních a terénních testů. A proto jsme vždycky svůj výzkum prováděli z toho pohledu, jak eh, zlepšit metody měření emisí s cílem emise snížit. Takže tolik. Já chápu, vy jste výzkumné středisko, ano. A já sám jsem byl v Německu jednou odpovědný za 36 výzkumných institucí v Německu a všichni ti výzkumníci, které jsem tam poznal, byli velice zvídaví a zvědaví a neříkali, že zkoumají pouze to, co jim nějaký byrokrat nebo úředník předepsal a z tohoto pohledu zcela nechápu váš postoj. Jste tedy výzkumný středisko, výzkumný institut, anebo jste pouze nějaké oddělení anonymního úřednického aparátu? No, we are, uh... Jsme výzkumným eh, centrem Evropské komise. Naší úlohou je provádět výzkum, na základě kterého se potom vyvíjí určitá politika. Eh, potom se to hm, všechno provádí a hodnotí se to provádění. A když se podíváte na výzkum, který jsme provedli, tak eh, hm, v zásadě to bylo tak, že jsme věděli, že jsou tady určité legislativní rámce, které existují a už v roce 2007 tady eh, se řešila prevence, pokud jde o ta odpojovací zařízení a naší roli bylo vylepšovat tento legislativní balíček, přispívat k tomu vylepšování eh, a v rámci našich laboratoří, metod eh, pro vytváření různých scénářů, pro laboratorní testy, jsme tady postupovali, vytvářeli jsme eh, testy eh, pro zařízení typu PEMS na měření emisí, takže vždy jsme to vedli v určité míře nezávislosti, takže ty výsledky byly eh, veřejné pro všechny a Tady je otázka, nebo vy si myslíte, že komise a my jsme měli tady přijít s tímto podnětem, ale eh, v roce 2011 a eh, jindy eh, tam jsme mm, zkrátka zjistili sice, že je tam určitý rozdíl v těch testech, ale nevycházeli jsme z toho, že to je způsobeno podvodnými zařízeními, odpojovacími zařízeními. Tehdy to bylo na členských státech, nebylo to pouze naše zodpovědnost za toho legislativního rámce. My jsme neměli eh, tyto pravomoce, eh, naše výsledky byly otevřené pro všechny a na základě těch výsledků potom všichni mohli eh, přijít se svými podněty a vytvářet různé akce. Děkuji. Čím více toho slyšíme, tím více otázek to v nás vyvolává. A jedna z otázek by byla, když máme nějaké podezření, tak jak se má postupovat podle pravidel, když tady, tady zjistíte nějaké uh, abno, eh, abnormality? Uh, tady je také otázka 5a. Vy uvádíte, že jsou různé testy, které mohou uh, anomálie v emisích zjistit, ale je potřeba to legálně zhodnotit, aby se zjistilo, jestli se nelegálně uplatňuje nějaké podvodné zařízení. Uh, myslíte si, Eh, nebo jak je si myslíte, eh, že by měl být rozsah eh, zákazu pro zařízení v souladu s otázkou 5a a jaký by tady měl být mandát pro to, aby byly naplněny tyto požadavky? Uh, v současné době máme v nařízení definici odpojovacích zařízení. Máme rovněž eh, část textu, který hovoří o tom, za jakých podmínek lze použít odpojovací zařízení. Nemáme kritéria posouzení ve stávajícím nařízení, ani není naší eh, povinností poskytovat komisi či homologačním úřadům informace o tom, jaký typ odpojovacích zařízení byl, inst- byl instalován a za jakých podmínek se používá či nepoužívá a proč se používá či nepoužívá za těchto daných podmínek. Eh, tyto prvky jsou v současném změní nařízení eh, zatím nepřítomny, ale změní se to. Domníváte se, že z legislativního pohledu je potřeba ještě udělat něco, aby se zajistilo, že jsou vyřešeny všechny oblasti? Jinými slovy, Eh, můžeme udělat něco pro to, aby bylo možné reagovat v případě zjištění nějakých nesrovnalostí či anomálií? Eh, v tuto chvíli připravujeme návrh eh, rámce pro homologaci a tento nový rámec by měl počítat také s dohledem nad E, trhem a mělo by tady být také testování produktů při uvádění na trh. Je to určitý mechanismus, který umožňuje komisi, aby provázel, prováděla vlastné, vlastní e, testování, e, které v podstatě nejsou jenom mandátem komise, a částečně to zasahuje i do pravomocí členských států a jejich testovacích orgánů. V tuto chvíli jsme si relativně jisti, že ten současný homologační rámec, který využívá používají eh, různé orgány i v členských státech, eh, má další kontrolní mechanismus nad tím, který nám umožňuje eventuálně odhalit eh, nějaké odpojovací zařízení, které bylo třeba v tom prvním kole přehlédnuto. Je tady šance, že my potom v tom druhém kole na té druhé úrovni to odhalíme. Další řečnice. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji společnému výzkumnému středisku za to, že je zde přítomno. Komise se vybírá metodu pro analýzu dat, jedním tedy tady PEM, PEMS a my jsme si uvědomili, že to nepostačuje. Existuje nějaká možnost, že bychom eh, od vás si vyžádali svolení Eh, spolupracovat eh, s, se společnostmi, které eh, používají testování pro běžný provoz lehkých užitkových vozidel, nebo je tady nějaký politický důvod proti? A další věc, ráda bych se dozvěděla něco o vašich testech. Ve vašich měřeních emisí NOx existují určité nejistoty a Jaké jsou to nejistoty? Eh, které plnou z těchto měření PEMS. Vypracováváte systém, eh, který by sní, vlastně mohl snížit eh, míru nejistoty u, to, u této metodiky a jaká je míra nejistot u přenosných měřících zařízení, pardon, přenosných měřících systémů emisí a e, proč e, mohou, proč výrobci chtějí homologovat svá vozidla v Lucembursku, aniž tam jejich firmy nesílí. Děkuji. So the uncertainty is in the range of ta nejistota je tak 20 až 30 Možná by Alois mohl vysvětlit, proč tato nejistota měření existuje a také by mohl vysvětlit eh, něco ohledně našeho výzkumu, který směřuje ke snížení této míry nejistoty. Existují dva hlavní rozdíly mezi měřením v laboratořích a v terénu. Pokud eh, si vezmete ten běžný test, tak ten trvá 20 minut v laboratoři. Během 20 minut není těžké to měřící zařízení uchovat ve stabilní poloze. Zatímco když máte toto zařízení na vozidle, tak eh, se potýkáte s problémy eh, testů, které trvají dvě až tři hodiny, někdy i déle. Je tady problém posuvu těch eh, zařízení, těch měřících přístrojů. Je to problém, který eh, v současné době zatím eh, u těch systémů požívaných eh, není řešitelný a proto máme tam tedy tu 20 až 30% nejistotu. Není to nezbytně nutné. Může se to stát, nestává se to všech, vždy, ale nelze to vyloučit. Poslední otázka. Proč eh, ta homologace má probíhat eh, v Lucembursku? Já nemohu hovořit za výrobce. Proč si volí službu, služby v Lucemburku? Možná to má nějaký vědecký důvod, proč se, se rozhodli pro Lucembursko. Ne. Děkuji. Paní předsedkyně, co ta otázka ohledně eh, oxidu dusíku. U toho měření NOXu existují nejistoty. A jak se domníváte, že by bylo možné eh, by bylo možné tento problém vyřešit? Okay, uh, uncertainty of... Pokud jde o tu nejistotu ohledně PEMS, já už jsem to vysvětloval, jaký je rozdíl při využívání měřicích zařízení eh, v laboratorních podmínkách a když je to namontováno na automobilech, eh, asi v reálném eh, provozu, v různém prostředí. To může vést k různým nesrovnalostem, protože ta, eh, ty přístroje se posouvají v autě a tady jsme hovořili s výrobci a snažili jsme se pochopit, eh, zdá je tady prostor pro vylepšení a eh, pokud jde o výrobce vybavení, tak tam jsme dostali určitá prohlášení v tom duchu, že můžeme tam dospět k určitému vylepšení během několika let. Děkuji, pan Turmes. Vy jste tam eh, rozdal takový organigram. Ano, to je důležité. Já doufám, že pochopíte mé dotazy. Paní Kudery, eh, v rámci ředitelství F pro udržitelnou dopravu, tam se prováděly ty testy. Je to tak? Ano, mě by zajímalo, zda je pravda, eh, že vy jste vůbec nebyli zapojeni do této práce. Téměř 15 let jste eh, působili v rámci ředitelství G a potom eh, jste se stala ředitelkou A. To znamená, že vy jste neměla přímé informace z první ruky o tom, o čem my tady diskutujeme. Je to pravda? To znamená, vy sama osobně eh, jste nebyla na žádné z těch schůzí, které byly relevantní pro ty otázky, o kterých tady hovoříme. Jenom pro vaši informaci, paní Turmes, my eh, jsme předem eh, požádali o určité účastníky. Když ovšem tito účastníci nejsou k dispozici, organizace může poskytnout jiné zástupce a, a paní Kutejry je šéfkou tohoto zmíněného oddělení. Eh, když jste požádali eh, o eh, zástupce JRC, tak koho jste chtěli, aby tady byl a proč tady máme tuto zástupkyni. Já vám vysvětlím mou roli. Já jsem ředitelkou politik pro koordinaci, já sleduji vše, co se děje v rámci JRC, já jsem zodpovědná za anticipování příležitostí pro výzkum v rámci JRC, vytváříme pracovní program, kterým se snažíme lépe Eh, řešit, eh, reagovat na potřeby komise. Takže já vlastně eh, řeším vše, co se děje v souvislosti s JRC. Já jsem byla samozřejmě, máte pravdu, v jiném institutu, který se zabýval jinými aspekty. Já jsem inženýrka, chápu otázky spojené s inženýrstvím a sledovala jsem tuto záležitost od té doby, kdy jsem byla nominována na post ředitelky to není před dvěma měsíci. Já jsem již rok, už od minulého roku, už jsem ředitelkou od listopadu minulého roku a, a e, v podstatě už od září a sledoval. A vím o tom, že budu ředitelkou už od září a všechno, co se dělo v této souvislosti, sleduji. A jakmile jsem vstoupila do této funkce, tak jsem e, se zabývala tedy informacemi e, v souvislosti s těmi studiemi, Měli jsme spoustu dotazů, které jsem řešila, takže první věc, kterou jsem musela řešit po nástupu do funkce, eh, bylo řešit různé otázky, které souvisely s těmi dvěma studiemi. A byla jsem požádána, eh, víte, k čemu došlo, k eh, těm neblahým událostem, a posunuli se data schůzí, protože původně to mělo být jinak. A, a generální ředitel se bohužel nemohl účastnit tohoto setkání, celé to datum se posunulo, generální ředitel měl jiné závazky v členských státech a nemohl se tady osobně zúčastnit tohoto setkání a proto mě požádal, protože jsem eh, za, eh, osobou odpovědnou za koordinaci, abych ho nahradila, abych se účastnila této schůze. Eh, Ales Krasenberg je v čele oddělení Eh, které se zabývalo výzkumem eh, v souvislosti s PEMS a zařízeními eh, pro testování vozidel, takže jsem ho vzala sebou a on vlastně by měl mi na pomoci zodpovědět vaše otázky. Kdo byl ředitelem pro energii a dopravu v posledních letech? to je Giovanni Disanti, který eh, byl a je na této pozici. Jste si jistá, že skutečně stále je v této pozici? Pokud vím, tak ano, neustále zastává tuto funkci. Chtěl jsem se zeptat, eh, nebo byl jsem informován, že pan Disanti byl sesazen z této pozice před několika dny a jsem také informován, že pan Disanti mohl se účastnit dnešní schůze, ale záměrně pan Sučha rozhodl, že tady nebude jedna z osob, která nejlépe ví, co se dělalo, eh, co se dělo v minulosti eh, během toho celého roku. Já tady předložím některé otázky, ale mám malou důvěru, že mi odpovíte na tyto otázky, protože nemáte informace z první rusky. My potřebujeme svědky, svědky, kteří se účastnili těch dotčených schůzí. Je pravda, že materiál v oblasti PEMS, který využili, který využili eh, orgány USA, byl eh, vytvořen do velké míry právě JRC. Je to pravda, že ICCT eh, a jeho zaměstnanci pracovali v JRC v těch důležitých okamžicích a e, v určitém smyslu byli potom vlastně odsunuti z JRC a že teď vlastně říkáte, že nemáte žádné podklady a nikdy jste je neměli a nikdo z JRC neměl e, podezření, že tady došlo k uplatňování e, odpojovacího zařízení. Z vaší zprávy z roku 2013 jsem vyčetl, že PEMS, kde to je? Pane Turmes, říká předsedkyně. Nemáme čas na odpověď. Pane Termes, tady není čas na to, aby vám bylo zodpovězeno, na co se ptáte. I will just read no. this sentence. No. Pouze přečtu tu větu. Slovo dostane další řečník, říká předsedkyně využívání podvodných zařízeních za běžných podmínek využívání vozidla. V roce 2013 paní Eify má slovo, říká předsedkyně. Suspect, Že tam z toho vyplývá, že tam bylo podezření na to, že se používají podvodná zařízení. Mm, eh, Děkuji. Budu hovořit italsky. Chtěla bych se zeptat na následující věc. V odpovědi 6b hovoří se o technologiích a o emisích eh, NOx za reálných podmínek eh, podle nařízení 712. Eh, toto již na trhu existuje a v odpovědi 11b se zdá, že ta nejistota, co se týče měření, může být redukována na 10 až 15 Nemáte pocit v tomto kontextu, že korekční faktor, který je ve výši 117 až 120 mikrogramů na kilo, je poněkud nemotivační? A pokud bych měla čas, ráda bych položila ještě jednu otázku v souvislosti s právními požadavky na používání odpojovacích zařízení. V odpovědi 10 se říká, že neexistují žádná jasná technická omezení pro to, aby někdo měl právo na tu výjimku při měření. Chci se zeptat, existují nějaké e, nutnost hlediska technologického, která vede výrobce e, pro k takovému to k používání toho, takovéhoto podobného softwaru. Jak to vypadá z technického hlediska? Mám tím na mysli například také auditivní možnosti kontrol. sorry for taking so long. I had some difficulty. Já jsem měl trochu problém pochytit tu otázku, takže začnu odzadu. Pokud o odpadovací zařízení a metodiku k jejich zjišťování. Je to jeden z hlavních problémů. Zapotřebovali bychom totiž mít přístup Eh, k té eh, nehardwareové součásti, čili k elektronické řídící jednotce čili, eh, a jejímu softwaru. Tato jednotka řídí motor, jeho chování a také systém um, úpravy splodin, následné úpravy splodin a to jsou softwary, ke kterým nemám přístup pokud byste chtěli mít tedy 100% jistotu, že ve vozidle je odpojovací zřízení, tak byste museli mít přístup k, tomu, k této součásti softwaru. Jinak si nemůžete být jistí, eh, můžete pracovat pouze s náznaky, eh, nemáte žádný důkaz. A pokud jde o úroveň nejistoty při měření PEMS, odpověď 11b. Tam stojí, že by bylo možné snížit eh, úroveň nejistoty o 10 až 15 Máte pravdu, už jsem o tom hovořil dříve, když jsem eh, odpovídal na dvě předchozí otázky. V současné době eh, je ta nejistota způsobována především tou nejistotou, eh, která je prostě daná výrobou. Je tam 10 až 15 mm, procent. Musíme tedy brát v úvahu nepřesnost směření ve výši 15 až 20 Čili ten korektivní faktor je stále příliš velký. vzhledem k té úrovni nejistoty, kterou máme dneska. Tento faktor neobsahuje pouze tu nejistotu eh, měření vyplývající z vlastního zařízení pro testování, ale i z toho testovacího postupu. To z toho důvodu, že zde existuje široká škála mezních podmínek a také jsou rozdíly v jednotlivých testech, které potřeba vzít v úvahu. Děkuji, paní předsedkyně, paní ředitelko, děkuji za to, že jste se dostavila mezi nás a že se vystavujete našim otázkám. Rád bych tedy konstatoval jednu věc, co tady doposud na výboru bylo zodpovězeno, respektive to, co vy jste poskytla ve své písemné odpovědi na naše otázky. Já tedy konstatuji, že mezi roky 2006 a 2007 jste viděli riziko vyšších emisí NOx mimo testovací cykly a že jste o tom věděli, takže vy jste věděli o tomto a pak jste věděli o tom skandálu z roku 98, ke kterému došlo v eh, automobilovém průmyslu v USA a svědomím toho, že v roce 2013 vypracovali zprávu, která ji říká, že, vyšší emis, že byly zjištěny vyšší emise NOx, se na tom, za to bylo špatná kalibrace eh, těch měřících přístrojů nebo nedostatečné kontroly ze strany odpovídajících orgánů ale zjistili jste to. A s veškerým tímto vědomím v roce 2013, a tady mi nejde o technickou otázku, nejsem technik, eh, Jde mi o čistě komunikativní otázku, respektive o otázku, jak vypadají hierarchie v komise či ve vašem úřadě, jak fungují JRC nebo komise i mimo mandát. Nebyli by bývali povinni, nebo nebylo by chytré od vás, abyste ty emise které skutečně neodpovídaly realitě v světle skandálu z roku 1998 eh, v USA, toto bylo známo, nebylo by bývalo tehdy vhodné se tomu věnovat, to prošetřit, interně to prohovořit a zamyslet se nad tím, jaký, byl, jaký je tedy důvod toho, že ve těm reálném provozu prostě ty emise byly mnohem vyšší. I mean, to je jeden z důvodů, proč eh, byla zřízena RDE eh, pracovní eh, skupina a ta byla zřízena okamžitě, když jsme zaznamenali rozdíl mezi laboratorními testy a testy PEMS. Komise se rozhodla uspořádat workshop a potom zřídila pracovní skupinu. A v této pracovní skupině a i mimo ní byla různá setkání, různé schůze, které se zabývaly eh, požadavky na PEMS Eh, na eh, tedy RDE a tak dále. To znamená, neustále se o tom diskutovalo a ty pracovní skupiny jsou otevřené pro členské státy, průmysl, nevládní organizace. Takže eh, když se diskutovalo o našich závěrech, tak to vždy bylo velmi otevřené, bylo to dostupné Eh, v rámci zasedání té pracovní skupině RDE-LDV, e ale i v rámci eh, různých dalších eh, zasedání, kde se řešila metodologie, analýza, měření PEMS. Takže nikdy to nebyla nějaká inkluzivní diskuze. I když tady byla ta pracovní skupina RDLDV, e byla otevřená a i se zveřejňovaly naše studie, vše bylo k dispozici a o všem se diskutovalo, eh, zejména v souvislosti s působením eh, této skupiny. Členské státy ty mají samozřejmě zástupce průmyslu, bylo to dostupné pro členské státy, zástupce průmyslu a nevládní organizace. Eh, teď se dostáváme k druhému kolu Každý má maximálně tři minuty. Prosím, omezte se eh, na 45 vteřin a přímo se zaměřte na svou otázku. Pan Pelet, děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručný. Eh, samozřejmě s ohledem na to, co se stalo v roce 1998 v USA, Eh, byla tam nějaká reakce od našeho generálního ředitelství a eh, potom o 15 let později eh, teď k tomu, co se dělo v USA. Orgány USA měly určité podněty nebo indicie, pokud jde o to podvodné zařízení. Mě by zajímalo, jestli odhalili tyto odchylky a ne, nebo Volkswagen prostě přiznal, že to tam tak je, že to není vše tak, jak by mělo být. Zajímalo mě, co přesně se tam stalo. Um, um, odhalení podvodných zařízení, těch odpojovacích zařízení v USA neproběhlo v rámci EPA, byla to nějaká nevládní organizace, nebyla to EPA a, a potom ta nevládní organizace se obrátila na Volkswagen a Volkswagen to musel přiznat. Takže byl tady ten rámec. Víte, jak to funguje, kdy uh, společnosti a výrobci musí uh, zveřejňovat svou strategii pro kontrolu emisí a proto my se snažíme ten e, rámec aktualizovat a celý ten balíček RDE, snažíme se to vylepšovat a bránit tomu, aby se něco takového mohlo opakovat. Snažíme se e, aby výrobci předem demonstrovali, jakým způsobem budou kontrolovat eh, redukci emisí. V USA to tedy nebyla EPA, byla to nevládní organizace, která na to upozornila a eh, konfrontovala, obrátila se na Volkswagen, který nakonec tedy přiznal fakta. Paní Dali? Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já se ještě vrátím k jedné otázce. Vy jste uvedla, že vaše výzkumné středisko eh, nemělo tušení o používání odpojovacích zařízení Mezi lety 1998 a 2013 je poměrně řád, řádka let. V roce 2013 eh, se začalo něco dělat a komise eh, za, zdá se začala přiznávat, že něco se děje. Ale něco to nesouhlasí. Také v pracovním dokumentu z roku 2013 se hovoří o nedostatcích testování konformity, schody, kde se hovoří o tom, že některá vozidla jsou konstruována tak, aby plnila předpisy pouze, když se provádí cyklický test. Um, components. So there was takže již v roce 1998 byl důkaz o tom, že e, něco není v pořádku. Možná se tehdy nepoužíval výraz oplojovací zařízení, respektive ekvivalent anglického výrazu defeat device, ale neměli jste žádné indicie o tom, že se e, tato odpojovací zařízení používala. Já si myslím, že e, Eh, velice dobře zdůvodňujete, proč jste se chovali, jak jste se chovali. Zatím jsem eh, úplně nepochopila vaše důvody, proč jste zaujali danou pozici. A další otázka zní takto. Jak můžete trvale zlepšovat, a to jste uvedla sama, že JRC chce trvale zlepšovat, eh, pokud dok- ani neuznáte vlastně ty nedostatky nebo pasti, které existují. To byly téměř dvě minuty, paní Dali. Vrátím se k odpovědacím zařízením. Jak už jsem uvedl, Eh, tak eh, existují eh, legální součásti a ilegální součásti. Možná jsem se nevyjádřil jasně, ale neexistuje jasná definice toho, co chápat pod legální, legální a pod ilegální součástí. Toto jsme si uh, uvědomili a je to řešeno v novém návrhu. Nyní respektive budoucnosti pokud ten návrh projde, doufáme, že výrobci automobilů budou povinni poskytovat úřadům informace o tom, jaké odpojovací zařízení instalovali, jaký typ systému instalovali a jaký je jeho účel. Takže tady budou minimálně informace o tom, co výrobce udělal, respektive neudělal. Also es ist schon etwas überraschend auf der einen Poněkud překvapující ta celá zkušenost. Na jedné straně nám tady představujete PEMS jako řešení a na druhé straně tady máme vlastně nepřesnosti v přiměření až do výše 30%. Takže já se ptám, jak tedy vypadá spolehlivost a e, přesnost měření těch takzvaných přenosných systémů MEMS. Podle vašich vlastních údajů tady vychází z toho, že je tady torence plus minus 30 mg na kilometr a nyní jste říkali, že vycházíte z toho, že to je nepřesnost v měření ve výši 30%. Komise v rámci legislativy RDE eh, ten faktor snížila z 30 mg na 15 mg. Já se tedy ptám, jaké, jaké výpočty jsou správné, byly vaše výpočty JRC ignorovány a jak můžete tedy, co si myslíte o té navedenci té hraniční hodnoty 15 mg té tolerance při měření, můžete to nějak odůvodnit? je tam nějaký, opírá se to něco, je to řemeslně špatně učiněno, anebo prostě byly ignorovány vaše výpočty, výpočty JRC, anebo se tady prostě pracuje pouze své volně. Mě to poněkud irituje. Děkuji. Upřímně řečeno, eh, já vůbec vlastně nevím, odkud se, kde se těch 15 mg vlastně vzalo, nebo jak jste na to přišel. V rámci legislativy o eh, RDE faktoru vychází komise z toho, že tam bude nepřestat měření ve výši 15 mg a vy jste navrhli 30 mg. No, it was not, uh, I haven't... Já jsem nenavrhnul nic. My jsme pouze uvedli, že v našich analýzách nepřesností měření v rámci PEMS jsme zjistili, že ta nejistota je, eh, je tedy odhadována na až 30%, ale ne miligramů. Pan Eštuk? Děkuji, má otázka jde stejným směrem jako otázka mého předřečníka. Jde o problematiku legálního odpojování systému kontroly emis a těch takzvaných eh, teplotních oken. Většina těchto eh, kontrolních systémů pro emise se odpojí, pokud je dnešní teplota nižší než 15 stupňů. Je vám to známo, tato skutečnost? Nemáme konkrétní informace, pokud jde eh, o to, eh, při jaké teplotě výrobci ty systémy zapojují či odpojují. Proč ne? Pokud eh, to chápu tady, když vidím popis vašich úkolů, pokud to správně chápu, tak vy jste institutem pro technickou vědeckou službu, takže vy byste asi něco takového měli vědět. A navíc vy máte znalosti o tom, že existují další texty, například z hlediska spolkového ministerstva dopravy, které se týkají eh, výfukových plynů, které sice nezveřejňují své výsledky, ale ty výsledky jsou velice zajímavé. Um, the question is confusing. Eh, tato otázka mě poněkud mate protože eh, výrobci automobilů nám neposkytují hlášení eh, podle jejich kontrolních eh, strategií o tom, jak podle teploty zapínají nebo odepínají, odpojují svá zařízení a nemáme žádné informace které by byly schromažďovány v jiných orgánech a útvarech když říkáme, že tyto informace jsou veřejně dostupné, tak eh, tedy, když tady o tom takto hovoří, tak možná tady by se dalo říci, že ne, jsme to nedělali správně. Takže vy tvrdíte, že to skutečně nevíte. A pokud tomu tak je, tak se ptám, máte pocit, že je žádoucí nutné, aby existovalo takovéto odpojovací zařízení? My jsme diskutovali o této věci, toho eh, zapojování a odpojování určitých technologií poprvé v souvislosti s motory, eh, eh, které se mají používat v nějakých mobilních tedy v zařízení, když se to používá mimo vozovku a někdy se používá katalyzátor a tam to znamená, že katalyzátor musí dosto, dosáhnout určité teploty předtím, než tady začne být aktivní a, a, a u té nižší teploty nefunguje. Pokud e, do vašeho katalyzátoru e, vstříknete eh, ta paliva eh, během nižší teploty, tak vlastně eh, ho můžete poškodit a znamená to, že za nižších teplot to trvá déle, za obdobných řídících podmínek než katalyzátor dosáhnete žádoucí teploty a proto ty emise do té doby jsou vyšší. Přesně řečeno byste tedy proto, že tady mají být takovéto, takováto okna pro teplotu. Nejsem pro eh, to teplotní okénko, ale musím zohlednit určité aspekty těchto Eh, zařízení, která tady existují a tím faktem je, že katalyzátor začne fungovat až od určité teploty. A další řečník, myslím si, že ty otázky, které tady byly položeny je RC, jsou důležité, eh, protože vy eh, tady máte velké pravomoci v rámci té nové homologační legislativy. Chceme zabránit tomu, aby se určité věci opakovaly a mě by zajímalo, jestli máte kapacity na to, abyste efektivně dělali tu homologaci věci. Já myslím, že to bude velký kus práce. A co byste potřebovali, abyste se použili z toho, z těch chyb, o kterých dnes hovoříme? Eh, pan Toms tady eh, o tom hovořil. A mě by zajímalo, jestli e, tam budete působit samostatně, nebo tam budete mít nějaké e, externí e, subdodavatele, nebo někoho, s kým budete spolupracovat. A jak budete spolupracovat s národními orgány? Nehrozí, že oni možná některé věci nebudou dělat, protože si budou myslet, že to děláte vy a mohlo by dojít ke zmatení. We have um, jak jistě víte, existuje eh, řada laboratoří, eh, která, které navštívíte v červenci. Jsou to laboratoře, které nám napomáhají zrealizovat eh, tyto, tuto činnost v rámci rozšířené kapacity. Chceme je doplnit ještě o další dvě laboratoře. Budeme mít také větší počet zaměstnanců, kteří se práce v těchto laboratořích budou věnovat. Možná budeme používat externí dodavatele. Je to pravděpodobné. Čeká nás fáze, kdy budeme eh, pracovat ve stávajících laboratořích a poté jejich počet rozšíříme. Bude to trvat asi dva roky, než provedeme testy určitých vzorků a když tu činnost rozšíříme, tak um, také dojde k, k navýšení počtu zkoumaných vzorků. Nedomnívám se, že um, úřady v jednotlivých státech se domnívají, že je suplujeme. My totiž budeme zkoumat eh, schodu eh, s předpisy a budeme samozřejmě spolupracovat s příslušnými úřady, ale budeme spolupracovat také s dalšími subjekty na trhu, ne pouze s úřady. Pokud by eh, se po nás žádalo, abychom Eh, rámec své působnosti ještě rozšířili, tak se možná obrátíme na externí dodavatele eh, služeb nebo testování. a Děkuji mnohokrát, děkuji za to, že jste se dostavili na náš výbor. Říkáte, že váha mobilních měřicích přístrojů byla vysoká. Máte pocit, že to může mít nějaký dopad na ty výsledky? Eh, Transportuje se skutečně přístroj, který má velkou váhu. A pak eh, jste používali již eh, jaksi opotřebená vozidla, které měly určitý, určitý najeto, určitý, určité množství kilometrů. Má to nějaký dopad na ty emise? A pak ke zprávě strana 4 zprávy z roku 2011 tady říkáte s ohledem na Euro 6, že Nařízení 715 2007 má ustanovení, která se týkají dodržování emisních hodnot a to po době schvalování i pro běžný provoz. A hovoří se tam také o odpojovacím zařízení, proč máte nyní jinou pozici a ve vaší zprávě z roku 2013 říkáte, že výjimky eh, jsou velice závislá na tom, jakým způsobem se využijí. Ve své zprávě zcela jasně říkáte, že odpojovací zařízení že existence takovéhoto zařízení nemůže být vyloučena ani když budou eh, jaksi zkoušky velice kvalitní, prostě to není možné zajistit. Takže já se vás ptám, je to jediný způsob, jak je eh, vlastně porušovat předpisy ta odpojovací zařízení, nebo existují ještě nějaké další jiné způsoby? Děkuji. Um, I take Pokud jde o zařízení PEMS, tak ta byla vyvinuta za účelem testování nákladních vozidel. Tam je hodně prostoru a spotřeba motoru není problém. Ani e, není problém s váhou či rozměry. Ano, určitě by bylo lepší používat e, systémy eh, o nižší hmotnosti pro osobní vozidla. Když jsme tehdy začínali, tak jsme měli jedinou možnost eh, začít tedy s většími vozidly a pokusit se instalovat i toto rozměrné zařízení do vozidel. Během několika posledních let eh, se hmotnost zařízení snížila, manipulace s nimi je snazší a nebylo zapotřebí kalibrovat splodiny. Eh, Uvádíte, eh, že je tady rozdíl přeměření na vozidech s různým počtem ujetých vozidel. Ano, je Eh, možné, že narazíte na vozidlo, které má vysoké emise, ale není to kvůli odpojovacím eh, zařízení, odpojovacím zařízení, je to prostě proto, že eh, auto není v dobrém technickém stavu. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát za to, že jste byli tak laskaví a dostali se mezi nás. V roce 2013 byla ta zpráva a v tady je jasně, tady se jasně říká, že i když evropské normy jsou čím dál tím přísnější, ty výsledky emisí NOx, ke, e, e, nejsou takové, jako by měly být, v laboratořích ano, ale na silnicích ne. A stejná zpráva říká, že veškeré akce, které jsou připraveny na Evropské unii, vytvářejí vlastně prostor pro to, aby se vytvá a používají takováto podobná zařízení pro to, aby se právě splňovaly ty velice přísné eh, emisní požadavky v laboratořích. Proto já tady nemůžu vůbec souhlasit s tím, co tady kolega před mnou řekl, že nebyly vůbec žádné motivy pro to, abyste nedůvěřovali. Stále naopak, vy jste měli mnoho, mnoho motivů pro to, abyste asi si řekli něco něco nefunguje, něco není správně. Důvodů jste měli mnoho, ale vy jste vůbec žádnou nedůvěru neprojevili, vůbec nikoho jste nepodezřívali. Já si myslím, že pro náš výbor je velice důležité vědět, proč, z jaké příčiny vás vůbec nenapadlo někoho podezírat, i když jste ty skutečnosti měli. Byste říkali, že to nebylo cílem studie, že jste neměli mandát a že proto jste nedůvěřovali, nepodezřívali, ale byste měli informovat Komise, já se ptám, informovali jste? Koho přesně jste informovali? A pokud jste informovali, proč máte pocit? Proč si myslíte, že vám i hned nerozšířili mandát? Nebylo by povinností toho, koho jste informovali, aby i hned rozšířil váš mandát? Děkuji. Um, I come back to what I had said. Já se vrátím ke svým původním slovům. Alois již vysvětlil, proč jsme se domnívali, že existují rozdíly mezi měřením PEMS a laboratorními testy. Samozřejmě byly naše útvary vždycky informovány. Uspořádali jsme workshop, jeho smyslem bylo uveřejnit výsledky první zprávy. Pouze tedy na tomto semináři ještě předtím, než zpráva byla publikována. Tu, tento seminář uspořádala komise, byli tam přizváni zástupci výrobců, průmyslu a tak dále. Ovšem, tím důvodem, proč jsme chtěli zlepšit eh, testování Eh, vlastně to nás vedlo k tomu, že jsme zřídili skupinu RDE LDV. Byla to otevřená pracovní skupina, což znamená, že se eh, tam mohli posílat zástupci členských států, nevládních organizací a tak dále. A my jsme vždycky eh, hovořili otevřeně o výsledcích naší práce. Vše to bylo otevřené, transparentní a smyslem bylo dělat další kroky. A to jsme přesně udělali. Proto máme ten balíček RDE a proto také uh, uh, máme tady ten uh, homologační rámec. Takže my tady máme jednak prevenci, jejímž smyslem je zlepšit disponibilitu strategií pro kontrolu, ale chceme také vylepšit metodologii PEMS a společně s homologací bychom nyní měli mít k dispozici silnější soubor opatření, který eh, by eh, měl zlepšit porozumění eh, tomu, proč existují rozdíly mezi výsledky měření v laboratoři a v terénu. Otázka byla velice eh, dlouhá, je eh, mnohdy těžké na ní, na ní odpovídat, takže prosím, abyste byli struční ve svých eh, otázkách. Paní Šaranzová. Snad jsem se to vyslovnostně naučila. Paní Charanzová. Já to usnadním. Charanzová. Výborně. Děkuji, paní předsedkyně. Jednou z úloh tohoto výboru je zkoumat procesy v rámci Evropské komise. Konkrétně řečeno, zkoumat, zda procesy vyhovují požadavkům stanoveným v nařízení z roku 20, v roce 2007. Pro toto nařízení e, je potřeba, aby komise sledovala testovací cykly a v případě, že již nejsou relevantní, tak e, přistoupit k příslušným opatřením vaše zprávy z roku 2011 a roku 2013 zcela jasně projevily, že současné testy nejsou adekvátní. Neplatí to ani pro lehká užitková vozidla. Domníváte se, že proces, který jste popsala a eh, kterým se jste se vyjadřovala, takže komise skutečně vyhověla těmto požadavkům, anebo to považujete za selhání? této souvislosti bych se také ráda zeptala, jak se díváte na otázku, že eh, komise by tedy měla um, předepisovat tyto nové testy včas, tak jak předpokládá zařízení roku, nařízení z roku 2007. Já si myslím, že komise um, tady v tom byla v souladu, proto jsme tady zadali ty dva testy. Ten první Hmm. Tam jsme o tom podali eh, zprávu v roce 2011, veřejnou zprávu a eh, komise to řešila už dříve, nebo zadala to už dříve a tady šlo o to, aby se eh, vylepšilo snižování emisí tím, že se zlepší testování emisí. pokud jde e, o ten e, test cyklu v rámci revize, tady jsou o takové čtyři části toho balíčku RDE a v rámci toho existuje e, roční mandát revidovat i tyto věci To je zohledněno v rámci těch čtyřech eh, částí RDE a také eh, v kontextu těch nových eh, testovacích cyklů, který, které potom byly vydány v roce 2007. To je zohledněno. Mm, tedy chtěla bych říci, že to je neustálé vylepšování v celém průběhu našich aktivit E, v rámci homologace a dalších testů bychom měli přijít s lepším, silnějším balíčkem zaměřeným na prevenci a také e, by to mělo být lepší, pokud jde o dosahování našich e, emisních cílů. A to v souladu s harmonogramem, který byl zadán paní Grostet. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vrátím se ke zprávě z roku 2013, která uváděla o existenci odpojovacích zařízení, to už uvedli kolegové. Mě by eh, ale v té souvislosti něco zajímalo. Vy jste eh, uvedli, že existence podvodných zařízení byla mimo působnost vaší pracovní skupiny, která se měla věnovat úvahám o RDE. Já si říkám, jestli ty testy jsou opravdu spolehlivé. Vy říkáte, že to bude eh, trvat ještě alespoň dva roky, než bude možné testovat dostatečný vzorek. Máte důvěru v ty testy, které potom eh, vytvoříte. A když se to srovná eh, s testy z USA, jak to vypadá? A jak to vypadá s harmonizací? harmonogramem pro lehká užitková vozidla a e, těžká nákladní vozidla. Kdy to bude moci fungovat? E, my jsme tady e, odvedli kus práce při přípravě postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, proto tedy důvěřujeme tomu produktu. A Potom to tady zaznělo i v jiné otázce, která se zabývala tím testováním v USA. Ta odpojovací zařízení u vozidel Volkswagenu, to nebylo identifikováno v USA během homologačních testů. E, ty testovací cykly v USA nebyly schopny odhalit ty odpojovací zařízení. Eh, potom tady máme testování RDE jakožto doplňující opatření eh, pro eh, to cyklové testování. Tam je to většinou předvídatelné. To nepředvídatelné to je testování RDE, protože to probíhá v rámci běžného provozu na silnicích za reálných podmínek. A když to chcete předjímat, tak to znamená, že musíte pokrýt veškerý výkon toho produktu, eh, což potom bude znamenat, že ten produkt je čistý za všech podmínek. A proto my máme velkou důvěru v to, že ten nový systém nám umožní eh, dosáhnout eh, čistá vozidla bez odpojovacích zařízení na trhu ehm, nebudou tam ta podvodná zařízení, ta odpojovací zařízení, tak jak tady padlo. Ale eh, s ohledem na to, co jste vysvětlil a s ohledem na současnou situaci, jako, jaké řešení by mělo být zavedeno, abychom lépe prováděli a eh, spolupráci mezi Evropskou komisí a vaším Eh, institutem, protože tady máme pocit, že ty informace tam nebyly komunikovány dobrým způsobem eh, za všech eh, okolností. Především, my jsme součástí komise Eh, Já vím, že jste součástí komise, ale jsou tady generální ředitelství, kterých se to týká. Je potřeba, aby informace byly dobře předávány mezi eh, vaším výzkumným eh, centrem a příslušným generálním ředitelstvím. Ano, oni financovali tyto studie. Takže otázka k minulosti. Dneska jsme slyšeli, že není vaším mandátem eh, pod někoho podezírat, ale pokusili jste se a eh, ta zjištění z roku 2011, eh, respektive 13, předat členským státům tak, aby se mohli této problematice věnovat. A otázka směřující do budoucnosti. Vy hovoříte o tom, že musíte mít přístup k softwaru, abyste mohli detekovat odpojovací zařízení. Domníváte se, že by vám e, v budoucnosti mohla přístup k softwaru zajistit palubní jednotka měřící e, NOx a bude možné v budoucnosti zamezit, používá, zamezit vlastně manipulaci? Pokud je o ty odborné věci, požádám Aloise. Nyní bych ráda uvedla toto. Členské státy, pokud jde o ta první zjištění před zveřejněním zprávy v roce 2011, tak bývalé DG Enterprise uspořádalo workshop, kde byly výsledky poprvé oznámeny. A poté, jak jsem řekla, následovalo vytvoření pracovní skupiny, kde byly zástupci nevládních organizací, průmyslu, členských států a tak dále. A v obou případech se jednalo o otevřená zasedání, Jinými slovy, e, nebyl omezen počet účastníků. Takže přístup byl možný a bylo tady možné ty informace získat. Kromě toho jsme dali k dispozici e, spoustu informací o výsledcích našich, naší práce. Své výsledky jsme také e, publikovali v odborných periodikách a v dalších dokumentech. To znamená, že jsme se nikdy nesnažili výsledky své práce jakýmkoliv způsobem skrývat. A druhá otázka se týká přístupu k softwaru. Prosím, Aloise. V té říci jednotce kontrolu eh, motoru, tak eh, ať už eh, tam odpovědací zařízení nebo není, tak každopádně Eh, je poměrně eh, snadné otestovat, zda ehm, to odpovědací zařízení je tam používáno tak, jako vede eh, výrobce. Dá se to udělat podle toho, že sledujete, jak se vozidlo chová a porovnáte to s tím, jak popisuje výrobce, že by se mělo chovat. Pokud je to popsáno, tak vám pouze stačí zjistit, zda se vozidlo chová skutečně tak, jak eh, popisuje výrobce. Takže budete-li mít přístup k tomuto softwaru v budoucnosti, budete schopni odhalit eh, odpojovací zařízení, takže se neocitneme v budoucnu ve stejné situaci jako dnes. Doufám, že to bude možné i bez přístupu k softwaru. To jsem se snažil vysvětlit. Paní Kaliotis? Já se nyní vrátím k té zprávě z roku 2013. Je jasné, že tehdy již byl k dispozici důkaz, respektive, že byly indicie o používání odpojovacích zařízení. Zařízení, eh, která mohou změnit výsledky, určitý druh podvodu. Já si myslím, že jste neodpověděli na otázku, zda byla komise informována. Koho jste informovali? Výzkumné středisko má nepochybně o, povinnost informovat, a to především komisi. Nicméně má povinnost informovat také členské státy. A z toho, co jste uvedla, jsem nepochopil, zda jste poskytli adekvátní a správné informace pokud jste uspořádali workshop, tak nejsem si jistý, jestli to je, eh, to lze nazvat poskytnutím informací. Takže tady jde o to, abychom zajistili adekvátní úroveň ochrany. So let me come back again. Eh, já bych se ještě jednou vrátila k této věci. Ve zprávě jsme vysvětlili důvody, proč eh, tam bylo možné, eh, proč tam byly možné rozdíly a v té době jsme zkrátka z toho nevyvodili, že by to bylo eh, kvůli odpojovacímu zařízení. A za druhé, tady tu práci, tu jsme iniciovali společně s komisí v té době eh, DG Enterprise. To nebylo něco, do čeho bychom se pustili na naší vlastní iniciativu. A navíc ta zpráva eh, z roku 2013, eh, komise samozřejmě byla spoluautorem, stejně jako my. A proč jsme tam měli ten workshop, proč jsme to odpovídali na, té, na tom workshopu, tady eh, byla otázka, proč nebo jak byly informováni členské státy, zda byly informováni. Kvůli tomu jsem zmínila ten workshop a oni jsou také spoluautory té zprávy, eh, spolufinancovali to a nezáleželo to jenom na tom workshopu. Ten workshop, ten jsem zmínila jenom proto, abyste věděli, že jsme byli opravdu inkluzivní, že jsme se snažili být co nejvíce otevření pro všechny strany. Bylo to zkrátka opravdu eh, veřejné, veřejné pro všechny. A informovali jste komisi eh, o nějakých návrzích, eh, kroků, které by měly být podniknuty, o nějakých opatřeních, jak jsem ji říkala, oni jsou spoluautory té zprávy, takže oni bezprostředně poté věděli o všem, eh, spolu s námi podnikali eh, ty kroky. Eh, na základě toho se zřídila skupina RDELDV, bylo to v roce 2011 a účelem této pracovní skupiny bylo vylepšit testování tak, abychom vylepšovali proces snižování emisí. To byl mandát této pracovní eh, skupiny eh, a byla to společná pracovní skupina. Paní Deli, děkuji. Eh, podvodné softwary nebo ne Eh, to není důležité. Vy jste tady zkrátka zachytili, že jsou tady velké rozdíly eh, v emisích, v měření emisí mezi různými vozidly, ale vy jste neposkytli žádné informace o typech vozidel. Ale kdo měl předat tyto informace? Kdo jiný? Eh, kdo měl tady být na poplach? Proč jste to neudělali vy? A kdo by to měl udělat jiný než vy? To je má první otázka. A potom druhá otázka. Můžete mi říci, zda ředitel jednotky pro energii a dopravu eh, stále ještě je ve své funkci a z jakých důvodů eh, byl propuštěn ze své eh, funkce minulý čtvrtek? Jak jsem to již vysvětlila dříve, informace. Eh, my jsme nevedli tento výzkum eh, z ohledu eh, kvůli tedy se zaměřením na určitou značku nebo typu vozidla, eh, kterých se to týkalo, abychom to předávali potom ty informace členským státům. My jsme tady měli zadané určité studie, které měly vylepšit metodiku pro testování. Eh, eh, Vykázali jsme z těžkých nákladních vozidel, z mandátu komise z roku 2007, z toho tady legislativního balíčku z roku 2007. A já jsem již vysvětlila, že jsme neměli eh, mandát eh, tady eh, zjišťovat tyto věci. Měli jsme pouze vědecké hledisko, měli jsme vylepšovat znečišťování z ohledu Eh, emisí dusíku. Pak jsme tady měli ten workshop, kde jsme to prezentovali členským státům, byla eh, zřízena skupina RDV, všichni byli na to přizváni, byli tam zástupci členských států a jiných stran a eh, Účelem toho testu nebylo zjistit určitou značku nebo typ vozidla, Tady jsme řešili pouze dýzlová vozidla versus benzínová vozidla a eh, my jsme měli srovnávat eh, určité kategorie vozidel, ale ne z hlediska značek. Já tady sedím vedle jednoho z šéfů té jednotky, to je Alois, a je tady ta otázka, zda Eh, tedy byl ten, tam byla ta osoba sesazena z funkce. Já nevím, jaké máte informace, ale není tomu tak. Eh, my jsme tady vlastně prováděli celkovou reorganizaci této jednotky a v rámci této reorganizace jsme obměnili eh, vysoký management a střední management. Došlo tam k určitým přesunům ale ta osoba, ta tam funguje stále, nikdo tady nebyl sproštěn své funkce, všichni mají i nadále svou práci. Eh, slovo má paní Deli, ne pan Turmes. Paní Deli, prosím stručný dotaz a potom budeme pokračovat. Můžete tedy upřesnit, za co je tedy zodpovědný eh, tento eh, někdejší eh, tedy šéf toho oddělení. To je opravdu neuvěřitelné. Eh, ano, on je zodpovědný za, eh, za oddělení pro energetiku a dopravu, říká paní, paní Al-Kudari. Ano, on stále plní svou funkci, je zodpovědný za tuto oblast, nikdo nebyl propuštěn, my samozřejmě máme tu možnost obměňovat náš eh, vysoký management nebo tady tyto funkce. ČRC plánovalo tuto strategii už od minulého roku. Měli jsme tam externí hodnocení našeho pracovního programu a v rámci tohoto hodnocení jsme byli vyzváni k tomu, abychom se zamýšleli také na dlouhodobější strategii a součástí touto strategii bylo eh, změnit také organizaci naší práce a to zahrnovalo také to, eh, jak je obsazen management, a e, struktura e, a v rámci toho došlo k těmto věcem. Pane Tyrmes, pokud e, je to nějaká věc, která souvisí s naší prací a reorganizací JRC, my se k tomu dostaneme. Nemusíte se toho obávat, pokud to souvisí, ale nelíbí se mi, jakým způsobem to tady probíhá. Na zasedání koordinátorů jsme o tom velmi intenzivně diskutovali. Byla to někdy, je to někdy tvrdá eh, diskuse a tam jsme se dohodli na naší metodě práce. Pokud nějaká politická skupina k tomu má jiný přístup, tak by bylo opravdu složité, kdybyste do toho vpadávali takovýmto způsobem. Něco takového není možné. Pokud k tomu něco máte, tak se k tomu vrátíme eh, na koordinátorech. Pokud chcete změnit metodu eh, pokládání dotazů, tak si o tom promluvíme na koordinátorech. Uh, Děkuji, pouze technická poznámka. Já bych eh, chtěl požádat, abyste přísněji hlídala čas. Všichni máme spoustu práce i jiné věci ještě dneska a já si myslím, že není možné, aby si eh, učinila nárok na veškerý čas pouze jedna skupina. Tak prosím, dbejte na přísné dodržování časových limitů. Určitě to udělám, ale pokud je nějaká zajímavá otázka, tak eh, je dobré dát prostor, větší prostor na odpověď, takže tím ten limit přetáhneme. Měla by tady být dobrá rovnováha. Dovolte, abych nyní uzavřela toto první slyšení. Pokud eh, jsou další otázky, mm, pošlete je prosím písemně, budete mít jistotu odpovědi. Za druhé bych ráda připomněla, že se podíváme do laboratoří eh, JRC, bude to v červenci, kde budeme mít možnost na další otázky. Zhostíme se organizace za třetí. Jak jsem řekla úvodem, vyžádali jsme si řadu dokumentů. Jedním z nich jsou eh, zápisy z jednání všech expertních skupin eh, RD, RDE, LDV Eh, měli bychom je dostat během příštích dvou týdnů a budete je dostat, budete mít všichni k dispozici. Jak jste zaregistrovali, ne všechny otázky byly zodpovězeny, ale do, no, ještě se k, eh, k něm určitě dostaneme. Každopádně děkuji za to, že jste mezi nás přišli a děkuji za vaše odpovědi. Now, no. Dovolte, abych se nyní eh, přesunula k dalšímu bodu pořadu jednání, kterým je další slyšení a požádala bych pana Vince, Vicenta Franka, Okay, colleagues, since the time is very... Vážení kolegové, máme málo času a proto navrhuji, abychom se posunuli k bodu číslo čtyři, eh, slyšení Mezinárodní rady pro čistou dopravu a já bych vám chtěla připomenout, že všichni jste mailem obdrželi odpovědi na písemné otázky, které byly předběžně zasláni. Myslím si, že ty otázky byly velice zajímavé, naleznete je ve svých složkách, ale neopakujte je, prosím. A já teď e, dávám slovo panu Franko, aby v deseti minutách e, e, vystoupil a potom na to navážeme. Dobré odpoledne, jmenuji se Franko, jsem výzkumníkem v Radě eh, pro čistou dopravu IKKT eh, a zaměřuji se na lehká užitková vozidla a těžká nákladní vozidla. Jsem velice potěšen, že se mohu účastnit tohoto slyšení a že mohu pomoci vašemu výboru ve snaze kontrolovat emise z vozidel automobilového průmyslu. My jsme nezávislou eh, výzkumnou organizací, zaměřujeme se na eh, lehká užitková vozidla, těžké nákladní vozy, eh, na leteckou dopravu, lodní dopravu a tak dále. Snažíme se minimalizovat klimatické změny a zlepšovat veřejné zdraví. Tady poskytujeme eh, vysoce kvalitní údaje eh, a data eh, tvůrcům politik. Poskytujeme informace relevantní pro tvorbu politik Spolupracujeme s nevládními organizacemi eh, a s veřejnými agenturami. Máme tady například Mezinárodní námořní organizaci, organizaci pro civilní letectví, eh, environmentální eh, a dopravní ministerstva například v Číně, Indii, Mexiku a Brazílie. Účastníme se také globálních iniciativ ve snaze snižovat znečištění eh, klimatu. Máme tady zvláštní poradenský status pro eh, různé eh, výbory a rady OSN a snažíme se spolupracovat na vytváření testovacích postupů na celosvětové úrovni. Ve svých dnešních poznámkách se zaměřím na silniční emise oxidu dusíku, kterým se říká NOx. Ehm, ty jsou velmi náročné, pokud jde o kontroly jsou to e, škodlivé látky, znečišťující látky samy o sobě, ale reagují e, s dalšími komponentami, například s řízením ozonem, e, tvoří společně smog a poškozují zdraví, například plíce, přispívají ke vzniku respirator, respiratorních chorob a dalších. Ty důsledky samozřejmě pocitují i zdraví lidé, ale je to o zvláštní zátěží například pro astmatiky, děti a starší osoby. Někdy to dokonce může vést k předčasné smrti eh, spalovací motory eh, byly eh, v historii velkým zdrojem NOx. Jsou tady různé technologie pro kontrolu emisí NOx z motorů. Eh, například Euro 6. Eh, ovšem eh, měření a kontrola těchto emisí je technicky náročná. Jsou tady různé náklady na technologie a jiné aspekty, které mohou opravdu zhoršovat výsledky v oblasti emisí. V posledních 15 letech mm, se předpisy v této oblasti zpřísňovaly ale zatímco tedy eh, emise NOx ze silničního procesu mírně klesly, tak v průměru bohužel se nepodařilo držet krok s, se zpřísňováním nařízení. Eh, Tady byly normy z roku 2014, a, eh, ale bohužel skutečné emise tyto normy velmi překračují velmi často třeba až sedmkrát. Uh, to je eh, nejvyšší míra překročení těchto pravidel od té doby, kdy byla ta pravidla v Evropě přijata. A emise dusíků z dýzlových vozidel eh, byla těmi nejzávažnějšími eh, porušeními. Evropská obec v Evropě si stále více uvědomovala, že zde dochází k vysokým emixím dusíků a uvědomovala si to již dříve, před rokem 2015. Eh, tady eh, dochází eh, tady k porušování těch pravidel. ICCT tady spolupracovalo například s většiny univerzity v roce 2013 a 2014, což vedlo k různým akcím agentury USA pro ochranu životního prostředí a California Air Resources Board CARB a to vedlo k odhalení podvodu Volkswagenu. My jsme tady prováděli různou analýzu údají o PAMS, u dýzlových osobních vozidel. Došlo k tomu, že jsme eh, objevili rozdíly eh, v typech u nových dýzlových vozidel a emisí eh, těchto vozidel ve reálném provozu. Studie IKKT z říjnu 2014 ukázala, že eh, v reálném provozu jsou emise sedmkrát větší než eh, limity Euro 6. Eh, tady vlastně v běžném provozu je motor více zatížen, jsou tady jiné podmínky a to se odlišuje od laboratorních výsledků. a, tato studie, která byla provedena, přišla s, ruč, s pádnými důkazy, pokud jde o emise NOx v reálném provozu. Ovšem byla tady některá vozidla, která byla nižší než limity v rámci Euro 6 nebo se jim blížila. takže je tady možnost, jak omezit emise, ale e, tyto postupy nebo zařízení ještě nejsou, e, nejsou e, sériově vyráběna. vyráběna. Tady uvádím určitý graf, na kterém vidíte rozsah tohoto problému. Eh, máme tady eh, také některé eh, údaje v rámci Euro 6, pokud je o nákladní vozidla a ukázalo se, že dýzlová nákladní vozidla jsou někdy čistější, pokud jde o NOx, než dýzlová vozidla v rámci Euro 6, tedy ta lehká užitková vozidla. Tady tím hlavním faktorem eh, je, eh, že eh, tady některá ta zařízení, která fungovala od roku 2014, už se nepoužívají a to vedlo k těmto odlišným výsledkům. Pokud jde o nařízení RDE a navrhované změny, Evropská komise již začala přijímat kroky, které vylepší systém měření monitoringu a kontroly emisí dusíku z automobilů. Tyto testovací postupy jsou e, velkou inovací a ustanovení pro dohled nad trhem, která jsou navrhovaná, e, jsou velmi významná. Ale podle našeho názoru by tato pravidla měla být ještě posílena. E, používání v reál, testů v reálném provozu je důležitou součástí efektivního tedy testování Eh, tady, eh, pokud by se to uplatňovalo na vozy jednotlivců nebo různé vozové parky, tak eh, by to přineslo dobré výsledky. Měli bychom možnost přesněji měřit emise z motorů během běžného zatížení a bylo by potřeba to tak transformovat, aby to už upřežnilo přesnější uh, Eh, kontrolu a přesnější testování v laboratorních podmínkách. My bychom měli tedy zacházet dále, tak abychom umožnili veřejnosti eh, získávat informace, pokud jde eh, o výsledky testů a emisní výkonnost. Například tady máme koeficienty silniční zátěže, mm, které jsou tady velmi efektivní Navzdory těmto pozitivním aspektům tento navrhovaný nový uh, homologační rámec uh, neuspěl v tom, aby řešil ty stávající nesrovnalosti eh, v různých ustanoveních v regulačních aktech, která by zamezila používání odpojovacích zařízení. Co potřebujeme, je do, důkladné podávání zpráv a systém schvalování, Eh, pro používání jakýchkoliv alternativních kalibrací pro eh, kontrolu emisí, eh, což se bude týkat mnoha komponent vozidla, ať už to bude převodovka, motor a tak dále. Je zapotřebí také nezávislých expertů s technickými znalostmi, aby, bylo zajist, aby byla zajištěna správná kalibrace. Ještě jednou bych vám rád poděkoval za to, že jste mě přizvali, abych s vámi mohl hovořit o těchto důležitých věcech. Rád zodpovím vaše otázky. Děkuji, držel jste čas. Takže eh, stejně jako předtím, nejprve budeme mít prostor pro pětiminutové sloty, takže nejprve první dva zpravodajové. Eh, Franco. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu Vicente Frankovi a mám jednu otázku. O co má zájem vaše organizace? O to, když tady šetříte odchylky v rámci emisí. E, jsou zde takové hlasy, že vy máte jistý kontakt s komisí. Nevím, zda oficiálníci ne. Tam se tedy všeho vyplývá váš zájem. Vyplývá z in- z informací, které jste obdrželi od Evropské komise a pokud ne, pokud to nešlo prostřednictvím Evropské komise, proč jste vůbec zahájili své šetření? V říjnu 2014 váš institut, pokud to správně vidím, se odkazoval na práci Evropské komise a šlo o to, do jaké míry Evropská unie může jít příkladem ostatním regionům právě při využívání mobilních systémů měření emisí. Pak by mě rovněž zajímalo, jaký názor máte na postup Evropské unie a na postup jednotlivých členských států. Děkuji. No, oh, Děkuji za otázku. Pokusím se o zodpovědět. Takže ICCT studuje eh, skutečné emise eh, u osobních vozidel a to z toho důvodu, že jsme, že jsme členové výzkumné komunity a bylo eh, známo, že se jedná o problém v nařízení Eh, které řeší eh, ochranu ovzduší. Bylo to skutečně horké téma našeho výzkumu a mm, toto téma se nabízelo pro naši práci. Komise nás neupozornila na vysoké úrovně emisí NOXu u osobních vozidel. Nebylo to potřebí, protože existovaly dokumenty v rámci peer review a výzkumné zprávy od dalších organizací, eh, které poukázaly tady na ten problém schody s předpisy, takže nebylo potřeba, aby nás komise upozornila, a ani k tomu nedošlo. Evropská komise eh, nerozhoduje o tom, eh, čemu se budeme věnovat v rámci svého výzkumu, poněvadž jsme nezávislou výzkumnou organizací. Uvádíte, že v té zprávě z října 2014 jsme uvedli, že komise odvedla skvělou práci. Nejsem si jist, zda Grant Trvacho je doslovný je, skutečně znamená vynikající práce. Ale je pravda, že jsme pochválili komisi za to, že e, ustavila skupinu RDE v roce 2011. Jak jsem uvedl úvodem, měření emisí u osobních vozidel během homologačního procesu e, se používal PEMS, bylo to průkopnické řešení a myslím si, že bylo vhodné vyjádřit poděkování komisi. A proto jsme jí tedy toto poděkování vyjádřili. A to navazuje na vaši poslední otázku, jak se dívám na kroky ze strany komise. Myslím, že jste měl na mysli ano, kroky komise členských států, máte na mysli od roku 2011 anebo září 2015. Oba časová, obě časová období tak eh, začnu s tím rokem 2011. Jak už jsem řekl toho názoru, že že komise správně diagnostikovala situaci ještě předtím, eh, než eh, se vlastně projevil ten neduch. Musím takto. Eh, podívejme se na to, jak se uváděly na trh vozidla s eh, eh, normou Euro 6. Bylo to v roce 2012, těch modelů bylo tehdy velice málo. Myslím, že v roce 2011 ještě žádná vozidla Euro 6 na trhu nebyla. Navzdory tomu komise již tehdy um, věděla, že bude problém s prosazováním, ani, pokud se tedy nepřistoupí k nějaké akci. A tou akcí bylo právě vytvořit eh, vlastně možnost eh, těchto dodatečných eh, terénních testů, tak aby se vlastně eliminovaly, eliminovala ta omezení měření v laboratoři. Nešlo ani tak o ty slabiny toho rámce proti odpojovacím zařízením, ale tehdy spíše ten cyklus NEDC byl poměrně málo reprezentativní. Je to cyklus, který se eh, používá pro homologaci a je velice slabě nastaven a emise NOx eh, začaly stoupat eh, mnohem příkřeji. Takže ten cyklus, který je nastaven nízko, umožní vlastně, že ty emise jsou příliš vysoké, i když není použito to odbojovací zařízení. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Frankovi za jeho vyjádření. Dovolte tři stručné otázky. Za prvé, vy jste ve své prezentaci zcela jasně uvedl, že vlastně ty vysoké hodnoty emisí NOx eh, nebyly ničím novým. Otázka zní, provedla vaše organizace studie eh, v tomto ohledu ještě předtím, před rokem 2013, anebo jste se do toho pustili teprve v tomto roce? tedy tehdy. Druhá otázka, rozdíl mezi systémy v EU a USA. Já si myslím, že jedním z hlavních rozdílů je to, že v Evropě e, zveřejňujeme veškeré detaily o našich testech. V USA je však tajemstvím, e, jak se testuje. Která z těchto metod si myslíte vytváří rovnější podmínky a která usnadňuje prosazování zákonů? A za třetí, ve svých písemných odpovědích uvádíte, konkrétně v odpovědi na otázku 13, že odpovědací zařízení lze detekovat nástroji, které jsou v současné době k dispozici, stejně jako hm, testovacími metodami, které jsou dnes používány. JRC nám uvedl, že současná technologie nepostačuje a že by bylo zapotřebí mnohem lepší analýzy a že k tomu nemají eh, potřebné zdroje. Když hovoříte o dostupných nástrojích, zařízeních a testovacích metodech, eh, metodách, hovoříme tady o nákladných zařízeních, anebo se domníváte, že by JRC také byl býval schopen eh, odhalit tato odpovědací zařízení? Děkuji. Thank you. Thank you for your questions. So, uh... Děkuji Eh, překračování emisí eh, NOx, to samozřejmě není nové. Já si myslím, že eh, IKKT tam k tomu měla určité mm, podklady, především pokud jde o nákladní vozidla. A v roce 2013 50 mého času se věnovalo právě tomuto tématu a nakonec jsem eh, z 90% pracoval právě na této věci, protože se toho v té době opravdu dělo mnoho. A to hovořím o roce 2013, takže ano. Eh, zabývali jsme se tím a týká se to hlavně těžkých nákladních vozidel. Vy uvádíte, eh, že USA zatajuje, co vlastně testují. Oni používají cykly. Ale to, o čem vy hovoříte, to je vlastně nový přístup eh, no, agentur EPA a CARP. A to bylo upraveno po skandálu s Volkswagen. Oni no, poslali takový dopis, ve kterém eh, sdělovali, že od té chvíle budou testovat vozidla eh, s PEMS e, s namátkovými testy a celou řadou dalších postupů, které nebyly upřesněny. A já si myslím, že je to dobré. E, ono to není spíše, pokud jde o certifikaci, e, spíše jde o zjišťování těch odpojovacích zařízení. Já si myslím, že to funguje dobře, protože to tam vnáší tu namátkovost. Uh, kde eh, samozřejmě nechcete mít eh, žádný protokol pro odhalování odpojovacích zařízení, tam nemůžete mít nějaký pevně stanovený postup, musí to být eh, nějaký soubor nástrojů nebo triků, kterými tedy to spíše odhalíte. Ale funguje to, ano, když se to nastaví tak, tak to funguje. Potřebujete tam tu namátkovost, tu nevypočítatelnost vlastně, protože ono není jasné, jakým způsobem ta odpojovací zařízení fungují. To znamená, eh, že eh, musíte tajit, jakým způsobem postupujete. No my jsme říkali, že ta podvodná zařízení eh, nemohou být odhalena stávajícími postupy. To tady zaznělo, ale já bych to tak neinterpretoval um, uh, nevím, jestli je potřeba mít nějaký nový nástroj nebo postup, který doteď nemáme, uh, nebo něco podobného. Uh, kdybyste se ptali na to, tak bych vám řekl, že ne, že to tak není. Vy můžete používat například PEMS nebo namátkové testy nebo uh, nástroje a metody, které existují v tuto chvíli. Uh, Eh, ono tím lze odhalovat odpojovací zařízení, což neznamená, že je to snadné nebo že je jednoznačně zřejmé, jakým způsobem se má podporovat, postupovat. Ono je to samozřejmě opravdu složité, ale pokud jde o nástroje, tak to nepožaduje eh, existenci něčeho, co by zatím neexistovalo. Eh, teď už máme pouze šest minut. Pan Karinc, děkuji. Děkuji, pane Frank. Já jsem uh, velice pozorně naslouchal tomu, co jste říkal i k té studii z roku 2014. Vy jste tam hovořil na straně 5 o grafu. Uh, to je uh, z vaší studie H3 a tam, uh, tam byla, byly určitá vozidla. Všichni se samozřejmě zaměřují na tu nekonformitu Já bych se chtěl zeptat na eh, vozidlo ve schodě. Zarážející je, že máme vozidla, která za reálných podmínek eh, dodržují normy a má otázka zní, eh, jak to dělají, že jsou v rámci pravidel? Je to nějaké, nějaký, tím, že mají větší motor nebo nějaký menší motor? Můžete popsat to auto? Jak je to s tím vozidlem? Eh, čím je vybaveno to vozidlo, že funguje, že odpovídá pravidlům? Eh, tento jeden model, ta jedna společnost to dělá dobře. Čím to je? Je to nějaký větší motor nebo je to menší motor? Co nám k tomu řeknete za podrobnosti? Eh, je to jedno auto z 15, bohužel. mohu vám k tomu něco říct, vrátím se k tomu později za těmito údaji je, nebo řekl bych, že e, na PEMS je pěkné to, že pokaždé je to trochu jinak. Můžete jet s vaším vozidlem za jiných podmínek a vždy dostanete tyto pěkné výsledky e, se všemi těmi signály. Můžete z toho získat mnoho informací a vědci opravdu milují ty PEMS. Ovšem, pokud jde o to konkrétní vozidlo, tak e, tak tam eh, to testovali eh, emisní analytici, eh, je to v podstatě taková firma, která se zaměřuje na testování, od které jsme dostali tato data a výrobce není uveden ve zprávě, ale EPA e tady zveřejnila Volkswagen a další e, ve studii West Virginia e, a i v jiné studii, tak tam to e, můžete zjistit. Je to BMW takže je to BMW, dobře, je to nějaký model eh, spíše větší nebo menší. V Evropě máme daňové výhody a pobídky eh, pro kupující, aby kupovali spíše menší motory v Belgii a jinde. Budete mít eh, různé daňové pobídky, abyste kupovali menší motory. A je to tedy nějaký větší model BMW, nebo jaké jsou tam technologie? Možná, že je to tak, že ty naše politiky s těma pobítkama pro ty menší motory. Možná, že je to úplně eh, špatně, možná, že to je zcela obrácené. Je to třeba nějaký ten větší model? Hm. Je to ten jeden konkrétní typ vozidla, není to v té zprávě. My nemáme bohužel eh, ten soubor dat. Hm. Je to střih sérií s, takovým, s takovou eh, velkou zadní částí. Ale my, já bych řekla, že je to spíše, já bych řekla, že je to spíše střední auto. Ale pro mě je to vlastně je to spíše silnější motor nebo menší? Je to BMW 320 GT. A e, já nevím, ale je pravda, že pokud jde o ty e, menší motory, a to je vidět v té eh, zářijové zprávě z roku 2015, tak eh, tam je to asi technologie LND, LNT, eh, která možná v těch reálných testech, v reálném provozu dosahuje lepších výsledků. To znamená, že v národních legislativách, kde se podněcují spotřebitelé, aby eh, kupovali nízkoobjemové motory dýzlové, že ty vlastně tyto pobídky vedou k tomu, že se zvyšují oxidy eh, dusíku, protože ty drobné motory, ty slabší motory mají horší výsledky? Ne, v těchto menších motorech eh, je často montovaná technologie, které, která vlastně způsobuje vyšší emise. Já si myslím, že takto jednoduše to nelze říct. Tady je problém ten, že vlastně máme spalovací eh, prostor objem válců a tak dále. Pan Paluči? Děkuji, pane Franco. Já jsem velmi ocenil eh, to, že odpovídáte poctivě v té vaší odpovědi. Eh, zejména se mi líbilo, jak jste zareagoval na tu otázku na Evropskou komisi. Pokud jde eh, tedy o otázku číslo 3, to jsou ta eh, měřící zařízení, tak tam říkáte něco, co je zajímavé. Říkáte, že technické nástroje existují, kterými lze ty věci identifikovat za současných pravidel. Ovšem je eh, obtížné rozdělit, oddělit to, co je legální a co není legální. Pochopil jsem to dobře? Ta první část otázky se týká nástrojů. Je možné detekovat odpovědací zařízení, ale nejprve musíte vědět, co vlastně hledáte. musíte vědět, jestli z kalibrace um, vlastně pro to měření uh, plynu po úpravě naznačuje eh, odpovědnosti zařízení. To je všechno v nařízení, ale tam je spousta nesrovnalostí. Takže je potřeba tady mít jasnější pravidla. Uh, eh, pokud je pravda to, co říkáte, potřebujeme více podrobností. Uh, Já si myslím, že kolega tady trefil hřebík eh, na hlavičku. Potřebujeme kritéria pro posouzení, to jsou jeho slova. Myslím, že také uvedl, že komise na tom již pracuje. Přesně tím disponují z americké úřady. Mají uh, popis situací, za kterých lze možné pracovat s alternativními kalibracemi, kdy je vlastně dovoleno, povoleno aktivovat ten systém a je to technicky obhajitelné. Takové dokumenty jsou k dispozici v, Evrop- v Americe, ale v Evropě je nemáme. To znamená, že odpojovací zařízení uh, um, jsou nezbytná. A proč? K- To se uvádí v bodě 5.2 evropských standardů. Je tam výjimka, které se používá k ochraně motorů za určitých podmínek. Ano, je tady tato výjimka ustanovení o používání odpojovacích držení, která lze použít za účelem ochrany motoru, což je v, v zásadě v pořádku, ale musí to být technicky zdůvodnitelné, poněvadž pokud nemáme jasnou definici toho, kdy se tato výjimka dá použít, eh, tak otevíráte vrátka k zneužívání a může se to stát díru v zákoně, kterou je potřeba zacelit. Děkuji. Omlouvám se, zopakuji otázku ještě jednou. Vy velice přísně posuzujete dýzlové motory ve svých odpovědích. Domníváte se, že není možné přejít od dýzlu k jiným uh, motorům? ICCT se zabývá diagnostikou, uh, snažíme se eh, diagnostikovat uh, čisté technologie a samozřejmě dýzl není čistý a jsme si poměrně jistí, že v budoucnosti uh, bude možné používat čisté technologie, bude, ty čisté motory budou součástí čistých uh, technologií. Já chci pouze lépe pochopit toto. Ano, máme tady čistý a špinavý diesel. My jsme v přechodové fázi k hybridním motorům. Nebylo by snaží eh, přejít eh, vlastně eh, od dýzlu k benzínu. Já si myslím, že by nebyl takto. Hybridní dýzlový motor je velice drahý je tam eh, drahá ta následná úprava plynu, také baterie a tak dále. Eh, nejde o technologii, ale o eh, nákladovou efektivitu. Dovolte poslední stručnou otázku. Pokud se nemýlím, tak vy jste pracoval v IRC, e v ISPA a poté jste odletěl do Ameriky a A na základě těch výsledků e, byla to otázka štěstí nebo něčeho jiného. Tam je to úplně jiné prostředí, protože e, nepracujete pro vládu. Jako když jste v nevládní organizaci, tak je vaše práce jiná, než když pracujete pro vládu. Úplně přesně nechápu, proč se na to ptáte. Já jsem si užil práci pro obě organizace. Paní Görling. Thank you. Um, Děkuji. Chtěla jsem se zeptat na odpojovací zařízení, tak abychom se zamysleli nad jejich používáním v Evropě. E, IKKT tady odvedla dobrou práci protože vlastně eh, upozornili orgány USA na toto podvodné používání, to je jasné. A toto zařízení eh, bylo odhaleno eh, kvůli rozdílům mezi testy PEMS a těmi druhými testy. A v Evropě to tedy takto probíhalo, do toho se zapojilo i IKKT. A od JRC jsme tam slyšeli poměrně dlouhý příběh o těch rozdílech mezi Eh, testy eh, v běžném provozu a mezi homologačními testy. Můžeme tedy z toho vyvodit, eh, že je pravděpodobné, že se tady v Evropě používala ta odpojovací zařízení, nebo ne, anebo řeknu to obráceně, můžeme z toho vyvodit, že nebyly používány odpojovací zařízení v Evropě? Já eh, odhaduji, že když hovoříte o odpojovacích zařízení, tak eh, předpokládáte s ohledem na evropské právo, protože tam by se to dalo jinak vykládat s ohledem na právo USA a právo EU. My eh, tady využíváme nebo vycházíme z určitých hodnot oxidu dusíku a já k tomu nedokážu nic přesného říct. Eh, vědci v USA tam udělali toto spojení, tuto dedukci a potom vláda v USA podnikla určitý průzkum a zjistili toto. A myslíte si, že i v Evropě by bylo možné eh, vyvodit tuto dedukci a myslíte si, že evropské orgány také bývaly, mohly udělat takové kroky, eh, které by vedly k tomu odhalení? Eh, v USA, eh, když o tom hovoříte, tak máte na mysli West, Univer- West eh, Virginia University? Já to možná musím objasnit. My jsme nenalezli takové odpojovací zařízení. Našli jsme pouze velký rozdíl mezi laboratorními text, te- testy a e, testy v reálném provozu. A bylo to opravdu velké ten rozdíl, protože když se podíváte na ten slide, který jsem ukazoval, e, tak e, e v USA tam to bylo velmi překročeno. E, a tam měli asi polovinu z, v USA z euro 6 e, a vlastně měli větší požadavky ještě než v Evropě, takže to opravdu bylo velmi výrazné. Ale oni tuto dedukci udělali kvůli tomu, že tam viděli ten eh, velký rozdíl a proto začali hledat to odpojovací zařízení. Byla to univerzita West Virginia, která eh, na to přišla a já, si, já si chci zeptat, eh, že Eh, tedy jestli něco takového se stalo i v Evropě, nebo se mělo stát i v Evropě, a jestli tedy najdeme takové velké rozdíly, jestli je pravděpodobné, že zatím bylo nějaké odpojovací zařízení, které to způsobilo před skandálem uh, Volkswagenu jsme tady neměli žádný velký výzkumný uh, program k těm odpojovacím zařízením. Toto je teď nová věc, je to velmi aktuální téma, ale uh, to se řeší teprve od září roku 2015. Do té doby ne. ne. Takže není nic ve vašem výzkumu, co by nám pomohlo zjistit, zda podvodné zařízení existovalo nebo bylo používáno v Evropě nebo ne. Můžete mít nějaké indikace o to, eh, že eh, tam jsou velmi vysoké emise v reálném provozu některých vozidel, ale abyste zjistili, jestli je to kvůli odpojovacímu zařízení, tak byste museli vést velmi zlouhavé vyšetřování a to vyšetřování v USA stále ještě běží od roku 2014, eh, takže opravdu to trvá mnoho měsíců a není na nevládní organizaci, aby odváděla takovou práci. To je opravdu na jiných orgánech, které se toho musí zhostit řešit. Já samozřejmě se nevyznám v inženýrství, ale um, vidím tyto závěry a tato podezření na základě určitých údajů a chci položit otázku, zda ICCT měl nějaké e, podněty, které by nám mohly e, pomoci zjistit tyto údaje v EU a zjistit, jestli opravdu tam bylo používáno nějaké odpojovací zařízení. Um, Ono to eh, není úplně propojeno. My vám ukážeme druhou část té studie a tam eh, ta studie eh, bude pokrývat mnohem více vozidel a my vám tam nebudeme zveřejňovat ty eh, původní údaje, eh, ale nějaké údaje, ze kterých bude možné vyvodit, odkud ty emise pramenily, ale pořád ještě to je ve fázi příprav, zatím to ještě není hotové. A kdy to tedy bude hotové? To se mě ptáte moc. Bude to trvat ještě několik měsíců. Další řečník. Thank you so much. Eh, your... Děkuji pěkně. Vaše studie projevu prokazují rozdíl mezi hodnotami emisí NOx eh, měřených stávajícími laboratorními testy a výsledky eh, měření eh, v reálném provozu. Ty rozdíly jsou 4 až 7 krát vyšší. Otázka zní, zda je potřeba posunout ten faktor konformity na mnohem vyšší úroveň. Děkuji za tuto otázku. Velice stručně k tomu faktoru průměrných emisí. Je pravdou, že ten faktor je 7, ale existuje eh, menšina vozidel, která mají eh, příznivé emisní hodnoty. Z těchto výsledků usuzujeme, že Stávající technologie umožňuje dosáhnout hodnot emisí podle Euro 6, Euro 7 i v reálném provozu. A z toho důvodu eh, ten návrh, abychom, ten, abychom povýšili ten faktor konformity schody, mi nepřijde vhodný. Myslím, že bychom je měl stan, měli stanovit tak, aby byl hybnou silou zlepšování a podporování eh, používání nejlepších technologií. Uvádíte, že vlastně v, na tom grafu byla validace toho přístupu RDE. Je pravdou, že jsme s tím procesem RDE začali v roce 2011 a výsledky jsou z roku 2014, z konce tohoto roku. Z těchto výsledků jsme vydedukovali, že v roce 2011 eh, komise správně začala s tímto procesem a že RDE bylo zapotřebí a eh, mělo k tomu dojít dříve. Jste spokojen s odpovědí? Dobrá. Paní Kilonen? Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji panu Vicentu Frankovi. Já mám takovou sadu otázek. Jak eh, Eh, by vypadalo zjišťování přítomnosti odpovědacích zařízení v jednom autě, jak dlouho by to trvalo a je možné provádět testy PEMS také pro zjištění počtu eh, částic. Dále otázka. Existuje možnost, že v budoucnosti bude eh, monitorovací systém zabudovaný ve vozidle schopen měřit skutečné um, hodnoty emisí v provozu lépe než dnes. Další otázka, do jaké míry lze uh, zavést metody, které by eh, vedly ke zjišťování odpovědných zařízení. Ještě jednou, jak je pravděpodobné, že tím, že se budou provádět eh, měření v reálném prostoru po prodeji, odhalí eh, nová, nové značky vozidel, eh, které vlastně používají odpovědací zařízení. Máte na mysli screening, že? So, um, and your first question? Vaše otázka číslo jedna zněla, za jakým účelem se používají odpovědací zařízení? Ano, takže jak už jsem řekl, ve své úvodní eh, prezentaci. Je tady kompromis mezi náklady, spotřebou a tak dále. Uvedu příklad. Technologie LNT vyžaduje periodické výměny katalyzátorů a eh, za to máte 2 až 4 zvýšení spotřeby, chcete-li mít nízké emise. Pokud jde o SCR, tak eh, tam jsou jiné kompromisy. Pokud eh, tady jde o, uživatelské pohodlí, um, protože je potřeba vyměňovat nádrž s močovinou častěji. Takže je tady řada aspektů, ale to jsou tady asi hlavní důvody, pro používání odpojovacích eh, zařízení. Není to o tom, že by byli technici hloupí nebo líní. Eh, náklady na screening eh, odpovědacích zařízení na jedno vozidlo, bylo by to velice levné, pokud použijete velice jednoduchý snímač emisí NOx, pro autem a velice zjist, rychle zjistíte, jaké jsou emise. A Poté budete eh, mít tedy možnost zjistit, zda eh, je tam odpovědací zařízení nebo ne. Bylo by to asi 10 až 20 tisíc eh, euro na vozidlo. Pokud jde o testování množství částic, v tomto případě zatím není technologie dostatečně vyspělá jako technologie pro zjišťování emisí. Nicméně do roku 2019 by tato technologie měla být již eh, vyvinutá dostatečně. Budou v budoucnosti auta schopná eh, sama eh, měřit emise? Ano, máme možnost nyní instalovat čidla NOXu, to znamená, že i dnes by byla auta schopna měřit vlastní emise. Otázka, zda lze věřit eh, těmto informacím, které vlastně auto podá samo o sobě. Možná by bylo možné takovéto signály validovat, to je také ještě paleneurané, které eh, mohou eh, zkoumat regulační orgány. Um, the last, oh, there's the last question. Tam byla poslední otázka. Jak je pravděpodobné, že nová odpovědací zařízení budou odhalována? Já nevím to je zatím eh, neprobádaná oblast. Takže bych mohl pouze spekulo, spekulovat a proto tuto otázku odmítnu, pokud vám to nebude vadit. Paní Hams, dovolte otázku, která se týká vaší první odpovědi, kterou jste poskytl na naší písemnou otázku. Uvádíte v této první odpovědi, že s jste svá zjištění eh, prezentovali v prvních zprávách o rozporech eh, mezi eh, limity, která stanovuje na zákon a mezi výsledky měření. Vy jste vlastně 31. 31. března 2014 informoval o těchto výsledcích na naší pracovní skupině RDE a později v témže roce jste zveřejnili svoji studii, respektive odborná zjištění ohledně těchto rozdílů. Tato zjištění jste uveřejnili na své webové stránce. Zajímalo by mne, zda e, na základě těchto diskusí a zveřejnění na webové stránce jste byli eh, požádáni ze strany národních úřadů a nebo ze strany Evropské komise o nějaké další informace? Žádosti. Odpovím takto um, buď krátce předtím nebo krátce poté, ale um, zhruba v době, kdy jsem prezentoval mé první zjištění uh, skupině RDE LDV v březnu 2014, jsme od berlínského eh, úřadu měli určitý eh, cíl od tedy úředníka, který se tam zabývá RDE a já přesně nevím, uh, tehdy nás vol, zavolal a já tam nemám o tom žádný zápis, ale tehdy se to hodnotilo tak, že RDE eh, tedy se tím eh, zabývá a některá automobily budou eh, označovány za automobily před Euro 6 protože no, tam prostě některé věci nebyly eh, kalibrovány tak, aby se dělaly eh, ty testy tak. A to vyplynulo s výměny trojů z komisí, z DG Grow a tak dále. Já mám zájem o takové to chybějící spojení mezi vědeckou eh, obcí a tou konečnou technologií, orgány a politici, eh, ty, ty to zajímá, protože Evropská komise uvedla, eh, že EPA, eh, e tedy orgány USA, jsou přísnější, pokud jde o ty rozdíly ve srovnání s Evropskou komisí. Evropská komise nebyla tak přísná, protože nevládní organizace orgánům USA prý poskytly lepší údaje o těch problémech, lepší důkazy. A otázka zní, zda ty důkazy, které byly předkládány evropským úřadům, ať už v Bruselu nebo na národní úrovni, byly chabější nebo méně kvalitní než eh, ty údaje, které jste poskytli orgánům USA. Zpráva, která byla zveřejněna v květnu 2014, eh, eh, tedy od West Virginia, to, sdí, to, to bylo sdíleno z EPA, nebo EPA s tím byla obeznámena, bylo to ale zveřejněno i na našich webových stránkách a od té doby to tam prostě je. Evropská studie z řídu 2014 eh, ta eh, tedy trvala déle a bylo to trochu eh, jiné. My jsme tam spíše sbírali existující data od zúčastněných stran a ze skupiny RDE a potom jsme zveřejnili agregovanou studii. Takže ten postup byl trochu odlišný a ten kontext se také lišil. A když tady hovoříte o tom eh, propojení mezi politikou a vědou, tak eh, my jsme součástí toho propojení a JRC e také. Řekl byste tedy, eh, že Evropská komise by bývala mohla mít stejné, nebo že mohla mít stejné údaje na základě vašich informací stejně jako EPA v USA? Já nevím, o jakých informacích hovoříte. Mě by zajímalo, zda IC, ICCT poskytlo stejné podklady příslušným evropským úřadům, eh, jako poskytla EPA. Eh, ty eh, údaje pro EPA, ty se týkaly vozů certifikovaných nebo homologovaných v USA, takže to je opravdu jiný kontext, jiné okolnosti. Paní Efi? Sì, grazie. Io vorrei tornare sulla... Děkuji. Ráda bych se vrátila eh, k tomu eh, hodnotícímu zařízení. Eh, hovořilo tady JCR e a oni říkali, že není možné toto měřící zařízení tedy správně vyhodnotit. Myslíte si, že tady mohou být nějaké konkrétní technické požadavky, které by bránili výrobcům nahlásit používání tohoto odpojovacího zařízení a mohlo to být používáno zcela legitimně podle současných pravidel? Jsou tady nějaké technické problémy, které by eh, bránily oznámení těchto eh, odpojovacích zařízení? Potom eh, v té své odpovědi JCR uvedli, eh, že testy konformity jsou rozporuplnými opatřeními, že je to vlastně v rozporu s politikou pobídek, kterou Evropská unie vede. Myslíte si, že je to v souladu se snahou snižovat eh, emise eh, třeba skleníkových plynů a jiných eh, tedy emisí? Já tady nevidím žádné technické překážky eh, pro eh, tu kalibraci nebo mm, no, pro odhalování té kalibrace, protože ono se to dělalo i v USA a nemá to žádné vážné důsledky pro výrobce. To stejné by mohlo probíhat i v Evropě. Já očekávám, že se tak stane, nebo že, že by se tak mělo stát v příštích měsících nebo letech. Vaše otázka, která se týká eh, neutrality technologií, Eh, ty eh, standardy Euro 6 nejsou technicky eh, neutrální, především pokud jde o emise NOx a tyto limity pro dýzlové motory jsou trochu vyšší než pro benzínová vozidla a když se díváte na mm, tedy různé kategorie, tak potom samozřejmě máte různé limity a pro diesel tam budete mít prostě větší, vyšší hranici. A Eh, jaká je zatím tedy úvaha za těmi faktory konformity. Eh, tam je to tak, že diesel to prostě potřebuje, že to tam musí mít tyto vyšší hodnoty, protože výkon eh, dieselových motorů není tak dobrý jako benzínových, pokud je o emise. Takže tam není souvislost s technologickou neutralitou. RDE se ovšem nevztahuje eh, pouze eh, k emisím eh, dusíku, týká se to i emisím částic a emisí částic a tam jde mm, třeba i o nastavení těch benzínových vozidel, Eh, kde je přímé vstřikování, eh, kde možná mm, to může působit eh, problémy v reálné provozu. My to zjistíme v příštích měsících a letech a v tom smyslu RDE tady vlastně má určitý náhled na tyto věci a bude možné ty věci řešit a zabránit tomu, aby eh, tam eh, byl takový velký problém jako u oxidu dusíku, aby tam byl tak velký rozdíl. Mr. Billet, now we come to the second round. Three... Nyní se dostáváme k druhému kolu otázek. Máte, prosím, tři minuty. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Pane Franko, děkuji velice za vaše vyjádření. Vrátím se ke grafu ve vaší prezentaci na stránce 5 a technologii SCR, eh, který, kterou používá také BMW 320 GT. Když se podíváme na ten graf, tak tady vidíme spoustu nejrůznějších technologií. Vidíme, že u různých vozidel eh, je stejná technologie CR, ale eh, používá se zcela odlišný druh měření. Můžete říct proč? Protože e, jsou tam také jiné výsledky a jiné, jiné úrovně. Technologie SCR je aktivní technologií. E, není to filtr, který funguje pouze jenom díky tomu, že tam je. E, SCR je řízen řídící jednotkou. Abyste měli dobré výsledky, tak auto musí samo rozhodovat o tom, jak tu technologii bude používat v některých vozidlech se e, toto rozhodování e, provádí lépe a e, emise NOx jsou nižší, jinde to tak dobré není. Je to nakalibránoval tak, aby se brali v úvahu podmínky za provozu. Vozidla a datové soubory jsou od různých poskytovatelů, měřilo se to, testovalo za různých podmínek, to znamená, že nelze očekávat, že všechna vozidla s touto technologií se eh, budou, budou chovat stejně, ale vy říkáte, že eh, tady hraje úlohu také kvalita technologie SCR. Zdá to zařízení eh, je od výrobce A nebo od výrobce B. Nejde ani tak o hardware jako o software je tam určitý, určité rozpětí, které vychází vlastně z různých eh, jízdních podmínek, takže je tady několik různých faktorů. Je obtížné eh, stanovit eh, nějaký společný základ, ze kterého by se vycházelo a došlo by se tady ke stejným výsledkům. I dvě auta, která pojedou po stejné trase, tak budou mít odlišné výsledky. Vy tedy říkáte, že je potřeba tady skombinovat kvalitu hardware a softwaru a vy, některý, někteří výsledci jsou, mají lepší výsledky v kombinaci těchto dvou komponent hardware a softwaru než jiní. Ano, tak to se dá eventuálně eh, vysvětlit ten rozdíl v těch emisích. Do velké míry to vysvětluje toto rozpětí výsledků. Musíme to skombinovat, protože software samozřejmě sehrává velkou úlohu. Budete-li mít perfektní eh, technické vybavení a špatný software, tak výsledky budou, eh, budou chabé a naopak. Otázka nebyla slyšet, odpověď zněla jedno, jedna hodina dat. Děkuji, eh, pane Franko. Jak víte, tak 400 tisíc evropských občanů zemře díky znečištění eh, vzduší a já vítám to, že se zaměřujete na otázky ochrany zdraví. Eh, dovolte jednu otázku, která se týká politiky. Jaké procesy přijali Spojené státy a jaké byste tedy doporučili? Vy eh, jste zmínil různé mechanismy, různé technologie. Co byste nám doporučil? Vy jste zmínil spoustu systémů a zařízení. Rád bych se zeptala jak, eh, na tři hlavní priority, které byste doporučil pro eh, ty, kdo tvoří politiku, čili pro nás. Ano, eh, tady jde samozřejmě o vliv na zdraví veřejnosti, má to na to velký eh, vliv. My samozřejmě nechceme mít čistý eh, vzduch v laboratořích, ale je důležité, aby byl čistý ve městech a zkrátka v našem životním prostředí. Jsou tady prvky z legislativy USA, které by mohly být zapracovány do evropské legislativy. Jeden z nich byl již zmíněn. Jsou to kritéria pro hodnocení nebo ty definice toho, kdy je eh, přijatelné mít alternativní kalibraci a kdy to není přijatelné. A eh, v té souvislosti tedy eh, právě se nastavují pravidla pro ta odpojovací zařízení. V rámci té legislativy USA podle toho využívají také PMS, ale hm, žádný systém není dokonalý a pokrývá vše. Ale obecně je pravda, e, že e, naše hodnocení obou systémů nás vede k tomu, že USA má robustnější, silnější systém a to díky tomu, e, že se zaměřují na konformitu během provozu. V tuto chvíli to v Evropě chybí, ale doufáme, že se to změní, až bude přijat nový návrh, nový, nový právní rámec. Pokud jde o doporučení Eh, RDE. Naše eh, první doporučení je eh, rozšířit RDE na schodu v, s, s podmínkami v reálném provozu. Ty postupy už vlastně existují pro ty testy, takže by mohlo být relativně jednoduché rozšířit tyto testy tak, aby pokrývaly vozidla, která již jsou užívána a byl by to pozitivní krok vpřed. Také navrhujeme, aby faktor e, konformity byl e, snížen nebo revidován tak, aby odrážel e, současný stav technologie, tak, aby to podnítilo technologie a přijímání těch nejlepších technologií a pokud jde e, o podmínky RDE, tak bychom chtěli, aby byly rozšířeny, tak aby pokrývaly e, co největší část e, spektra podmínek reálného provozu. Ještě, ještě tři minuty? Nebo už to byly tři minuty? Pan Salini. Děkuji velice stručně. Rád bych se vrátil k tomu, co tady zaznělo. Říkal jste, že IKKT je samostatný v tom svém hodnocení, ale v roce 2015 v Německu byl zveřejněn článek, který uvádí, že v roce 2011 někteří zaměstnanci Evropské komise eh, informovali IKKT Eh, o tom, že jsou tady určité rozdíly v emisích a požadovali, aby IKKT eh, začal jednat, nebo že chtěli, aby se začalo jednat. Ovšem Evropská komise nakonec se nejednala a mě by zajímalo, eh, co si myslíte o tomto článku. Říkal tady o tom něco i kolega Salbary. V roce 2014 IKKT Eh, chválila Evropskou unii, pokud jde o eh, podmínky těchto testů za reálného provozu a pak eh, ještě před kratší dobou, v prosinci 2015, IKKT uváděla, že Evropská unie je určitým pionýrem, pokud jde o testy v reálném provozu. Je to tedy dosti prapodivné, že Evropská unie a Evropská komise, komise tady není za tyto věci jaksi obviněná nebo popohnána k zodpovědnosti. Další věc, eh, pokud jde o eh, IKKT a pokud jde eh, o studii West Virginia, um, Jaký byl cíl té eh, žádosti eh, o na prohloubení těch věcí? Já si, eh, já nevím o tomto článku a já jsem sice pracoval v roce 2011 v IKKT, ale vůbec nic o tom nevím to je z listopadu 2015 ten článek, já o něm nic nevím, nejsem o tom informován, takže eh, vlastně tomu ani nevěřím, že se něco takového stalo. IKKT, říkáte, že IKKT obvinuje Evropskou komisi z něčeho? Nebo jsem to špatně pochopil? Ehm, my jsme tam chválili Evropskou komisi a my si zatím stojíme. Obsah Eh, eh, plánu. No, tam šlo, tam šlo o zaměstnance komise, ale jestli nevíte o tom článku, tak asi na, tom nemůžete, na to nemůžete odpovědět. Eh, my jsme se tehdy mýlili. Mysleli jsme si, že systém USA je lepší a že tady není potřeba tam nic upravovat. Předpokládali jsme, že to dobře funguje v USA, chtěli jsme to dokázat tím, že dýzlová vozidla v USA vlastně prověříme a dokážeme, že to bude všechno dobré. Takže my jsme se zkrátka mílili. Hello. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pane doktore Franko, ve svých písemných odpovědích zmiňujete, že testy PEMS, co se týče spolehlivosti, jsou již téměř srovnatelné s laboratorními testy, ale nemůže být zajištěna opakovatelnost. To jste tady již uváděl a samozřejmě to je v povaze eh, vzjeci, ale kritikové říkají, že technické Rozdíly u zařízení PEMS a výrobců jsou problematické a srovnatelnost výsledků dělají velice komplikovanou. Komplikují je velmi. Máte tedy pocit, že je tady třeba něco vylepšovat, co se týče metodiky a technologie samotné? A jaký e, vývoj očekáváte v souvislosti se spolehlivostí testů PEMS, které vyvíjejí výrobci během příštích let? Bohužel bez mikrofonu. Děkuji za otázky. E, ty systémy PEMS lze opakovat, ale lze je reprodukovat, což jsou dvě různé věci. Znamená to, že pokud byste byli schopni například na nákladním vozidle projít dvakrát či třikrát ten týž cyklus, tak byste dostali s PEMSem víceméně stejné e, výsledky ale ty testy nelze reprodukovat, poněvadž se provádějí eh, na silnicích, kde je řada eh, proměnlivých faktorů, ať už je to počasí nebo eh, dopravní situace, kterou nelze kontrolovat nebo nějakým způsobem změnit. A v reálném provozu tedy nezískáváte stejné výsledky, ale to není opakovatelnost. To se až tolik netýká nástrojů, jako spíše nich podmínek a prostředí, ve kterém se testování provádí. Podle mého názoru eh, se PEMS v blízké budoucnosti vylepší. Již jsme byli svědky výrazných eh, zlepšení eh, od té doby, kdy bylo potvrzen RDE. Ty nové systémy mají vynikající výkon. Domnívám se, že tady zasáhnou síly trhu a mm, dodají mnohem lepší nástroje. Myslím si, že ten vývoj v tom eh, měřícím zařízení používaným na eh, silnicích eh, budou skutečně vynikající. A ještě se tím podpoříte inovace. Musím hovořit německy. Můžete se nasadit, prosím, sluchátka. Mám pouze dvě otázky. Ropné společnosti dělají například reklamu s různou kvalitou svých pohodných hmot u testování, přišli jste někdy na to, že existuje také různá kvalita dýzlu, což by potom ovlivnilo právě také emise NOx? A druhá otázka, pokud vy byste byl poslanec, řekli jste, že si přejete lepší podporu ze strany politiky, co byste vy jako poslanec tedy navrhoval? Uh, thank you for your question. Děkuji za otázky. Já nejsem odborníkem na paliva. Tím bych rád začal. Ovšem, mohou existovat rozdíly v tom profilu emisí eh, NOXu eh, ve vozidle, kde natankujete jednou palivo A, jednou palivo B. Ale nedomnívám se, že by ty eh, rozdíly byly příliš vysoké. Jde o to, že dusík, který je součástí emisí NOx, pochází z atmosférického vzduchu respektive ze vzduchu. Takže ty eh, rozdíly eh, určitě nebudou eh, tak velké jako v případě, kdy ta mm, kalibrace pro úpravu plynu z plodin po spálení by byla chybná. Takže v tomto ohledu nemám žádná konkrétní doporučení. Já mám na mysli politické doporučení, nikoli v technické doporučení. A poté jsem tedy špatně pochopil vaši otázku. E, vy jste říkal, že byste chtěl vyšší politickou podporu, abyste dosáhli svých cílů. Je to ve vaší zprávě a já bych rád viděl, pokud byste byl europoslancem, co byste navrhl? Aha, e, takový návrh už Evropská komise předložila. Ten návrh se nám poměrně líbí, ale nevíme, do jaké míry eh, se v tom eh, finálním znění eh, nařízení objeví vlastně to, co je v tom našem návrhu. Mohlo by se zajít ještě dále, ale já si myslím, že toto je dobré východisko. Pan Schulz? Schulze? Pardon? Ja, Dr. Franco, danke, dass Sie sich unser Děkuji, pane doktore Franko, že tady odpovídáte na naše dotazy. Není to vždy určitě jednoduché, ale máme jich hodně. Já jsem sám inženýr a někdy si kladu otázku, jakým způsobem máme interpretovat takovéto studie. A dnes si myslím, zejména o vás jasně pochopil, zejména mám tím na stránku pět vaší studie, kterou jste nám dal k dispozici, že to není reprodukovatelné. Chápu to zprávě, protože to závisí na celé řadě různých faktorů. Bylo by tedy možné, že kdybyste tuto studii opět stejně zopakovali, že byste dospěli ke zcela jiným výsledkům, když byste vzali stejná vozidla a pokusili byste se prostě všechno zopakovat, co možná nej, nejpodobnějším způsobem, protože prostě to není možné opakovat. Znamená to tedy, že kdyby se takovou studii opakoval, že by dopadla zcela jinak? Má, to je má první otázka. Já v podstatě mohu eh, odpovědět stejně jako předtím. Reprodukovatelnost testů PEMS není stejná jako u laboratorních testů. Může to být považováno za slabinu této technologie, ale já to raději vnímám jako eh, silnou stránku, protože díky tomu eh, máte širokou škálu nebo obsáhlý obrázek o tom, co se děje v reálném provozu. Eh, když bychom ty stejné testy eh, opakovali, tak bychom pravděpodobně dospěli k odlišným výsledkům. Já si myslím, že je velice nepravděpodobné, eh, že by všechna auta byla potom v souladu. Já bych se velmi rád mýlil a Rád bych zde, z, ty emise vynásobil deseti a ale myslím si, že to, že se tady řeší ta otázka a e, té, toho souladu, tak um, že jsou tam tyto věci, tak to je vědecky podloženo. Děkuji mnohokrát. Mnohokrát za odpověď. Druhá otázka. Na základě vašich zkušeností, jak vidíte budoucnost dieselových motorů, máte pocit, že co se týče efektivnosti paliv a snižování emis, že už dosáhli svého veškerého potenciálu, potenciálu nebo máte pocit, že tady ještě další potenciál je? Myslím si, že vy jste se tím během poslední doby velice zajímal a jste nad touto otázkou mnoho přemýšlel. Vždycky existuje vždycky je tady eh, potenciál pro vylepšení a pokud jde o spalování, tak nás tady čeká ještě dlouhá cesta. Pokud jde o benzín, eh, i diesel, jsou tady různé alternativy, různé technologické cesty, které by nás mohly dovést tam, kam se chceme dostat, pokud jde o eh, cíle emisí CO2. Jak máte pocit, máte, po... já nemyslím auto, já myslím konkrétně motor, tu samotnou technologii. Pokud použijeme lehčí materiály ke snížení hmotnosti, tak ehm, to bude mít stejnou váhu, ale ehm, je to e, samozřejmě stejné, jako když tam zabudujete menší motor. To je řešení, které se nám líbí. Ne každé zlepšení se musí eh, provádět na úrovni motoru. Já si myslím, že to je eh, oblast, která nabízí spoustu příležitostí k inovacím a k zajímavému výzkumu. Pan Ertuk, děkuji. Jistě jste sledoval i slyšení s společným výzkumným střediskem a jistě jste slyšel, že práce tohoto střediska, že, že tady oni zjištěli velké, velké odchylky těch reálných emisí od laboratorních hodnot, ale oni naprosto vy, vyloučili, že by se používalo nějaké ilegální odpojovací zařízení. Já se vás ptám, máte pocit, že oni, když dospěli k takovémuto výsledku, tak by bývali, měli se zabývat eh, přesnými příčinami tohoto fenoménu? So, um, já se vrátím k tomu, co jsem už eh, řekl ohledně eh, harmonogramu a zavádění normy Euro 6. Já se nedomnívám, že IRC e provádělo měření tak velkého počtu vozidel s normou Euro 6, ale my se na právě, právě na tato vozidla zaměřujeme. Vozidla s normou Euro 5 mají poměrně chabé výsledky a do normy Euro 6 se vkládala kladme velké naděje, jakožto technologie, která by konečně vyřešila tento problém. JRC e testoval vozidla Euro 5 a tam byly emise 300 nebo 400 gramů, miligramů na kilometr. I když ty emise eh, u Evropy byly vyšší, tak ten rozdíl nebyl tak zlý. Ale problém spočívá v tom, že očekávání jsou příliš vysoká, pokud jde o normu Euro 6, takže tam se to zvýšilo ze 180, znižilo ze 180 na 80 mg na kilometr. Takže od těchto vozidel se skutečně očekávají skvělé výsledky, pokud jde o emise. A skutečnost, že těchto výsledků nebylo dosaženo a že ten poměr mezi skutečnými emisemi a očekávanými úrovněmi emisí eh, byl vlastně eh, mnohem vyšší, než se očekávalo, tak to působí ten problém. Ne příliš mnoho vozidel s normou Euro 6 s dýzlovými motory prošlo testy, protože zatím nebyly k dispozici. Otázka ano nebo ne. Já jsem neslyšel uh, nic jiného, než co vím. Ptám se, ano či ne? Můžete prosím zopakovat otázku? Bylo by bylo hodné, když byly k dispozici tyto výsledky, se tím zabývat a zjistit ty přesné příčiny těch odchylek? Mám tím na mysli JCR. Pravděpodobně, ale vy se na to díváte očima roku 2015 a tato měření vychází z Euro 5 a ten problém má jiný rozměr. Musíte to zohlednit. Má odpověď je možná, ale nebylo to tak zřejmé, e, jak to působí teď. Ale je zjevné, a bylo již zjevné tehdy, že tam byly masivní problémy. Nemyslíte si, že by Evropská komise tenkrát neměla zareagovat tak, že by vlastně dodala výzkumnému středisku úkol, aby to prošetřili, protože bylo jasné, že tam byly obrovské odchylky. Ty odchylky, uh, ty jsou výrazné v rámci Euro 6. V rámci Evropy to bylo také vysoké, uh, ale ten poměr eh, k průměru byl nižší a předpokládalo se, že v rámci Euro 6 se to vylepší. Pan Gerbrandy. Gerbrandy, yes, you're on the list. I'm completely taken. Eh, já jsem, já jsem naprosto vyveden z míry, takže já stahuji svou otázku. Dobře, paní Grostet. Eh, všichni už začínají být unavení. Slovo má paní Grostet. Mě by eh, zajímalo eh, vaše stanovisko k rozdílům, které pozorujete mezi vozy stejného modelu, eh, které jsou distribuovány na evropském trhu a těmi, které jsou prodávány na americkém trhu. Jsou tam rozdíly v technologiích, které hrají velkou roli v rámci stejného modelu podle místa distribuce? a mají výrobci snahu ty věci měnit podle toho, v jakém státě e, ty vozy prodávají a jaké jsou dnes vztahy s národními orgány členských států EU a také s evropskými institucemi, e, když to srovnáte před e, tím odhalením a po odhalení skandálu Volkswagenu. Děkuji za tento dotaz v září 2015, předtím než propukl skandál, tak jsme vydali zprávu, eh, která se zabývala technologiemi eh, ke kontrole emisí, kterou využívali výrobci dýzlových vozidel v USA a v Evropě. A tam jsme viděli velké rozdíly. Eh, uvedu vám hlavní body. V Evropě systémy LNT byly převládající nebo více převládající a podíl na trhu eh, se zvýšil mezi rokem 2012 až 2014, zatímco v USA eh, SCR, což je robustnější technologie, eh, byla lídrem na trhu. A u jednoho konkrétního výrobce BMW jsme viděli, že od roku 2013 nebo 2014 přešli v rámci dýzlových vozidel na ECR plus SND, To znamená, eh, že eh, v EU tam, tam vlastně bylo vybavení pouze SCR, zatímco v USA tam měli eh, dvojí vybavení. Já to nechci nějak morálně soudit, ale mám dojem, že tyto rozdíly byly způsobeny striktnější regulací v USA, že oni na to zareagovali tímto způsobem. Výrobci jednoduše e, si stanovili regulační cíl a tu technologii podle toho uspůsobili. E, zkrátka tam dodali tu technologii, která byla vyžadována. Tečka. Nic dalšího k tomu nelze dodat emisní regulace se někdy zpřísňují a když se zpřísňují, tak zkrátka vedou k tomu, že technologie se tomu musí přizpůsobit. A v Evropě možná ta pravidla nebyla dostatečně striktní. Z toho se můžeme poučit. Paní Sorino. Eh, Děkuji mnohokrát, budu hovořit portugalsky. Eh, vaše vystoupení bylo velice zajímavé a velice nám pomohlo, abychom to celé pochopili, tu záležitost, abychom mohli být poněkud optimističtější, co se týče budoucnosti. Tady hovoříme o tématu, kterou právě váš institut eh, tehdy eh, o něm informoval, odhadl. A my bychom potřebovali vidět, zda vaše studie nám dovolí říci, že ten nízký potenciál, co se týče emisí, se týká pouze skupiny Volkswagen a evropského průmyslu a či se to může také týkat eh, také dalších oblastí a výrobců. To není na nás, my to nedokážeme říci. Eh, my máme pouze eh, určitou míru důkazu a ty nám neumožňují říci něco nad určitou hranici. Můžeme pouze prohlásit, že se zdá, že je tady takový obecný problém, Eh, pokud jde o eh, emise eh, dusíků z dýzlových vozidel v rámci pravidel Euro 6 v Evropě. Ať už to souvisí s těmi podvodnými zařízeními, odpojovacími zařízení nebo ne, tak to nemůžeme říci. Vy si tedy myslíte, že to, co se tady stalo, se tedy spíše týká evropských výrobců než jiných výrobců? jsou tady různé technologie, nebo stejné technologie jsou k dispozici všem výrobcům a výrobci volí svou technologii na základě různých faktorů eh, a povinností, které musí splnit, regulačních eh, nebo dalších. A ten výsledek, který vidíme, je, eh, že je tady mnoho různých věcí, které to ovlivňují. My je nemáme pod kontrolou a nemůžeme posoudit, odkud tyto rozdíly pramení tedy pocit, že moment, je tady určitý evropský vzorec chování, z čeho to vyplývá? Z regulačního rámce, z, dispo- z technologie, která je k dispozici, anebo průmysl, který prostě z finančního hlediska jde spíše tou cestou než jinou cestou. Je tady nějaké specifikum evropského trhu? Máte pocit, že spotřebitelé tolik eh, se nezaměřují na ekologické eh, aspekty? Jak, jaký je důvod? A ty studie jsou velice zajímavé, ale máte pocit, že tady skutečně nějaký evropský typický vzorec chování? To není, určitě to není otázka spotřebitelů, protože spotřebitelé nejsou uh, v situaci, kdyby si mohli vybírat. Eh, musí kupovat vozidla, která uh, splňují předpisy a která tady jsou maximálně čistá, ale um, spotřebitelé nemají informace, které by možné rozhodnout, které vozidlo je takzvaně čisté a které není. Eh, to je otázka výrobců vozidel a regulačních úřadů. Děkuji, paní Deli. Merci. Děkuji, pane Franko, za vaše vystoupení. Já budu velmi stručná. Nemyslíte si, že nám chybí v Evropě to, co mají v USA, to znamená agentura, která je skutečně nezávislá, která má pravomoce, která má finanční zdroje, a která má v podstatě neomezenou pravomoc a může eh, zamávat s tou situací. Eh, možná, že bychom v Evropě potřebovali Evropskou agenturu, eh, která by byla zaměřena na kontrolu, byla zcela nezávislá a mohla ověřovat to, co dělají členské státy a zároveň by mohla Eh, vnášet takovou pozitivní dynamiku do automobilového průmyslu, tak aby ho přinutila, aby respektoval normy? Probably the, the consensus the consensus reply within the ICCT would be the yes. Uh... Pravděpodobně bych odpověděl ano. Ano, určitě by bylo dobré mít tady ústřední uh, evropský orgán nebo úřad. Nevím ale do jaké míry je to realistické či proveditelné. V Evropě je 28 homologačních úřadů. Z politického hlediska by se to vyžádalo hodně vůle a vysokou úroveň motivace, aby se vše centralizovalo do jednoho úřadu pro ochranu životního prostředí jsou jiné možnosti. Komise například navrhuje soustředit se na harmonizaci a zostit se úlohy dohležitelského subjektu. V zásadě by to mohlo fungovat. Ovšem musíme zkoumat, jak by to vypadalo v té finální fázi realizace, ale může to být eh, jaksi um, spojovací článek s budoucím systémem. Mohli bychom skombinovat americký přístup a ehm, existence stávajících evropských struktur. Jak to bude, to ještě potřeba zkoumat. Vy jste předtím uh, hovořil o otázce čistého dýzlu. Vy jste říkal, že tomu příliš nevěříte. A ehm, já na to také vlastně nevěřím. Nemyslíte si, že právě pokud jde o tuto věc, je možná potřeba zdůraznit otázku veřejného zdraví, zdraví občanů a upozornit na to, že tato agentura by hájila veřejný zájem. Zaměřila by se právě na veřejné zdraví, tak jako je tomu v USA. E Účelem EPA je chránit životní prostředí a zdraví obč- občanů USA a daří se jí to. Teď se ptá, teď jsem zapomněl první část vaší otázky. Ale vím, že jsem na ní odpověď. Myslím, že už jsme všichni unavení, říká paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, máme 18.30. Takže bylo to zajímavé zasedání, je tady ještě řada zajímavých otázek. Děkuji panu Frankovi za eh, jeho odpovědi. Pokud máte ještě otázky směrem k ICCT, prosím, podejte je v písemné formě, tak abyste měli jistotu, že se vám dostane odpovědí, které žádáte. Je také, mm, bude také k dispozici eh, přepis tohoto zasedání, a to za 10 dní. A připomínám, že příští zasedání se uskuteční 28. dubna zde v Bruselu. Děkuji pěkně.